20 minut času máme, takže musíme dát pozor, musíme eh, si teď, budeme si muset přidat 20 minut, jinak tady budeme ještě v sobotu. A myslím, že na tom nemá nikdo zájem tak dlouho zasedat. Máme tady několik bodů programu, které byly pozměněny, ty všechny teď nebudu přečítat, protože máte všichni na stole. Pořadí bylo pozměněno. Důvodem toho bylo to, že někteří kolegové požádali o toto, protože chtějí přijít dřív, později odejít a podobné věci. Takže eh, si myslím, že to nemusím teďka detailně probírat. Takže program v pozměněné formě je schválen. Nevidím, že by měl někdo nějaké námitky, můžeme to takto přijmout. Sdělení, která jsem chtěl učinit, jsem už učinil, to stačí taky. Pro zápisy eh, zasedání 23. listopadu 10. 3. prosince eh, máte mezi tím dispozici. Vidím, že tady taky nikdo moc nic nenamítá. A tím bychom mohli rovnou vstoupit do diskuze. Pokud se správně dívám, tak prvním bodem je e, společný e, evropský program pro e, Baltské moře. Kolegyně Ek je tady, je zodpovědná a ze třetí má teď slovo. Prosím. Thank you, chair. Um... <clears throat> Děkuji, pane předsedo. To je společná zpráva Ehm, po Baltí nebo Balské moře je jedno z největších eh, vnitrozemských moří. Ekosystémy v tomto moře eh, jsou vystaveny tlaku lidské činnosti, včetně negativních eh, dopadů klimatické změny, ztráty diverzity a znečištění. A to vede ke špatné stavě, ke špatnému stavu tohoto moře Výsledkem jsou eh, dopady na obyvatele žijící v Pobaltí a negativní dopad na regionální dopad. Jsou zde negativní eh, vlivy jak na turismus, tak rybolov. Ochrana Baltského moře a spolupráce mezi pobaltskými zeměmi je již velice dlouhá. Již v roce 74 se eh, sedm pobaltských zemí připojilo k Helsinské umluvě a bylo to vůbec poprvé, kdy veškeré zdroje znečištění eh, byly řešeny jednou úmluvou. O té eh, doby se tyto státy snaží vytvořit systém eh, řízení životního prostředí a zajistit udržitelný systém využívání moře. Pokud se podíváte na geografické poměry, tak zjistíte, že největší Eh, povodně eh, postihují eh, části vnitrozemí daleko od moře. To znamená, že jsou postiženy nejenom přímořské oblasti, ale i ostatní části vodního ekosystému. Je zde potřeba společná akce na úrovni společenství. Je potřeba podpořit úsilí pobaltských států směrem k udržitelnému Eh, systému. Většina současných aktivit je nekoordinovaná a jsou zde také omezené možnosti výzkumu jak na místní, tak regionální úrovni. Je zde potřeba eh, odsouhlasené společné akce a akčního plánu. Abychom dosáhli eh, dlouhodobé spolupráce mezi povolskými státy, tak konkrétně Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko zavádějí společný eh, program výzkumu, eh, v jehož, eh, jehož se na základě článku 169 smlouvy tyto státy účastní. Eh, sem budou patřit výzkumné programy na národní úrovni a ty budou koordinovány v rámci jednotného programu a směrem je, pardon, cílem je dosáhnout eh, vytvoření společné strategie v rámci eh, směrnice, v rámcové směrnice o vodách. Jedním z cílů tohoto projektu je vytvořit Eh, určitou strukturu v tomto regionu. Jsou zde eh, projekty Bonus Era, Bonus Era Net a ty usilují o odstranění bariér při spolupráci mezi těmito státy. Je zde také možnost účasti Ruské federace Vzhledem k tomu, že Rusko je e, významným znečišťovatelem tohoto moře. Jak už jsem uvedla, On, uh, article 169. Bonus 169 e, umožňuje uh, účast výzkumných projektů ze strany jednotlivých členských států a je zde také možnost eh, společné akce pro provádění těchto programů. Eh, cílem eh, bonusu jsou v souladu se sedmým rámcovým programem pro spolupráci. Jde o to přispět k udržitelnému rozvoji a řešit také konkrétní eh, úkoly, pokud jde o ekologický výzkum. Byl, máme tady uh, síť CEIH, e která sídlí ve Finsku. A komise slíbila, my to vítáme, e, finančně přispět ve výši až 50 miliony euro e, pro dobu trvání programu Bonus, e, který bude trvat 7 let. Já si myslím, že bychom se měli pokusit dosáhnout cílu, které by však měly být rychle dosažitelné a jednoduché, tak abychom se vyhnuli zbytečné byrokracii a zátěži. Já si myslím, že, že bychom neměli zavádět Eh, nové byrokratické postupy. A po těch slyšeních, které jsme měli na podzim, si myslím, že mi dáte za pravdu, tehdy všechny univerzity a instituce eh, nastínily problémy, eh, které zde existují a nastínily je velice široce. Účast členských států v programu Bonus je také v souladu s politikou komise. Pokud eh, tento program budeme realizovat, tak by se to mohlo stát eh, modelem pro další regionální spolupráce a mohl by být podobný program aplikovan eh, v Severním moři, Středozemní moři a tak dále. Myslím si, že je důležité, jak s tímto programem naložíme právě v této době, poněvadž tím pádem vytvoříme precedens. Jsou zde dvě hlavní věci, které musíme probrat. Tyto problémy se probíhaly již v radě i v komisi. Prvním z nich je eh, dvoufázová struktura. V návrhu komise eh, by měl být bonus realizován ve dvou oddělených fázích. Ta diskuse o těch dvou fázích se soustředila na eh, tento dvoufázový postup a komise teď nabízí podobnou strukturu i v tom výzkumu. Ta první fáze by měla trvat dva roky podle návrhu komise. Tam by měla být eh, platf- vytvořena platforma pro spolupráci, byl, měl by být připraven program a potom by následovala realizační fáze, která by trvala pět let. Takže nejprve by byl průzkum a potom by se program realizoval v té operační fázi po dobu pěti let. Pokud jde o dlouhou historii spolupráce v oblasti výzkumu, myslím, že již existuje eh, struktura eh, sítě pro financování, a myslím, že bychom měli diskutovat o tom no- návrhu nových dvou fází. A uvítám vaše názory na tuto otázku. Během přípravné práce eh, síť pro financování EEIG souhlasila eh, s tím návrhem dvoufázového přístupu ze strany komise. Eh, byla tady různá interpretace tohoto odsouhlaseného principu, proto se to vyžaduje další diskusy. Eh, poté, co komise poskytne hodnocení této přípravy, tak se bude rozhodovat. Ale nebude to rozhodnutí, zda bonus by měl nebo neměl být realizován, poněvadž my jsme přesvědčeni o tom, že by měl být realizován. Takže to hodnocení se bude pouze efektivity struktury a nebude to rozhodnutí o vlastní realizaci projektu. Jinak bychom totiž přišli o účast eh, výzkumníků, kteří se projektu účastní a ztratil by ten celý projekt svoji hybnost. Další téma k diskusi je toto. Jak se budou provádět eh, finance? Zde se hovoří o společném rozpočtu. A podle eh, návrhu komise by měly všechny státy přispívat do společné pokladny. Jsou samozřejmě různé možnosti na straně různých států, ovšem jejich účast by eh, měla vypadat vždy různě, různě Může to být buď to přímo finanční, nebo i personální eh, participace, cokoliv. Z hlediska společenství je tento společný rozpočet eh, vítaný. Mohou zde být jak ústavní, tak právní překážky eh, na straně různých členských států. Nemůžeme však čekat v případě takto důležitého výzkumného programu, až se, nebo než se vyřeší tyto problémy. Proto musíme najít eh, nějaký virtuální eh, rozpočet nebo eh, tu společnou pokladnu, do které by mohly všechny se státy přispívat. Musíme najít proveditelné řešení Musíme se pokusit vyhnout eh, potenciálním právním překážkám. Tady skončím a velice se těším na vaše názory, protože tento projekt by mohl být a opravdu je předně velice významným projektem pokud je o jeho obsah a jeho cíle. Ovšem i ty eh, formy provádění tohoto projektu by mohly představovat příklad pro podobné projekty v jiných oblastech. Děkuji. Děkuji, vážená kolegyně. Eh, pan Kýrek má slovo. Eh, děkuji bardzo. Jest, diskutujeme na... Děkuji. Diskutujeme o velmi důležitém projektu, který byl předložen komisí. Co je vůbec Balské moře? Balské moře je takovým mořem, které je poněkud slanější. Velmi často dochází k tomu, že Balské moře skutečně zcela zamrzá čili jsou tam velké antropomorfní činnosti. I v přítocích do moře dochází k exogenickým jevům. Z toho důvodu si myslím, že varianta 3C by byla ta nejvhodnější. Chci vám pouze připomenout, že Vysla a Odra mají rozhodující charakter v tom, jaká voda bude vtékat do Balckého moře. Je celá řada pobalských zemí, včetně Ruska. A Rusko hodně přispívá k znečišťování moře. Z 90% by se dalo říci, že se jedná ale o e, moře Evropské unie. Ale nyní ještě k Rusku. Rusko bude brzo stavět eh, plynovod pod eh, Balským mořem. Investice již byly stanoveny a myslím si, že tento projekt hraje pro Rusko důležitou roli. A tím míním také spolupráci mezi Ruskem a Evropskou unii. A nyní ještě k financování tohoto projektu. Mám čtyři připomínky. Real Common Ze sedmého výzkumného programu víme, že byrokratické překážky vedou k velkým spožděním a obáváme se, že peníze, které by měly tést do společného hrnce nebudou dostatečně využity. Z toho důvodu navrhujeme přechodné období, čili takzvaný finanční mix, anebo Virtual Common Pod. Tolik k té první poznámce. A nyní k druhé poznámce, která se týká dvou etap toho přechodného období. První fáze to je fáze analýzy a rozhodování ale předpokládá se ještě dodatečná analýze, takzvaný milník. A v čem spočívá tento milník? Ten totiž povede k prodloužení a bude trvat o hodně déle, než dosáhneme té druhé realizační fáze. A pak to musí ještě doplnit, že v minulosti existovaly podobné projekty. Týkaly se například různých regulací pro eh, malé a střední podniky, určitého metodického postupu a bylo by dobré, aby celá dokumentace měla podobný charakter, protože by to vedlo k ulehčení ve věci. A poslední čtvrtá poznámka, to je návrh eh, započítávat určité infrastruktury do zemí, které se podílejí. To je poněkud restriktivní. To společné využívání infrastruktury je podle mého názoru ještě otázka, kterou je nutno diskutovat. Evropská komise by měla s sekretariátem přenést tady tyto dál. Děkuji, pan Chalčidis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų. Děkuji. Rád bych vyjádřil své potěšení nad tím, že eh, Evropská komise věnuje velkou pozornost Balckému moři a tímto projektem se situace v celém regionu bude zlepšovat. Paní Ek bych rád pogratuloval, protože odvedla skutečně vynikající práci a předložila, rozpracovala důležitý dokument a doufám, že tento dokument eh, bude dobře fungovat i v praxi. A také bych eh, ráda řekla něco, udělala pár poznámek, nejprve ke dvěma etapám, dvěma fázím. Je skutečně zvláštní, že tento projekt eh, je tak striktně rozdělen do dvou fází. Jestliže hovoříme o eh, nezávislých znalcích a o jejich analýze, tak si myslím, že tento časový plán je příliš striktní. Myslím si, že by bylo dostačující, kdyby členské státy mm, přemýšleli společně o společných výzkumných programech, kdyby o nich diskutovali a pozdější fázi eh, realizace projektu by pak členské státy mohly přizvat ehm, odborníky nebo mohly diskutovat mezi sebou. To by přispělo k tomu, že mnoho členských států ehm, by mohlo realizovat tento program paralelně. A eh, má druhá poznámka eh, k tomuto společnému hrnci. Nechci opakovat to, co říkal už kolega ony finanční příspěvky, které eh, poplynou do tohoto společného hrnce, ty jistě přispějí k řešení eh, řady problémů, ale na druhé straně tady existují různé právní problémy v mnohých členských státech a eh, je nemožné dávat peníze do něčeho, o čem nevíme, jaký to má účel, přiřazovat tedy peníze k něčemu takovému, co by pak mohlo mít negativní dopad na projekt. A proto doufám, že komise vezme v úvahu tyto dvě poznámky a rozpracuje strategii tak, že bude možné ji rychle uskutečnit. Děkuji. Pan kolega von Nistelrooy. Pane předsedo, dnes jsme si tady vyměňujeme první názory k tomuto bodu můžeme přispět ještě různými eh, poznámkami k architektuře celé věci a později eh, si to můžeme probrat konkrétněji. Jsem velice rád, že nám představila paní Ek svůj široce koncipovaný přístup. Myslím si, že dvě fáze jsou také velice rozumné. A to proto, že architektura musí být pro výzkum v pořádku. Jenom pak se nám podaří se eh, dobře angažovat, jinak výzkum bude vyset ve vzduchu, aniž by tady byl skutečný vztah k řešení konkrétních problémů v daném regionu tady ani nemusíme moc daleko hledat, není to jenom otázka e, e, základního výzkumu, ale je zapotřebí se podívat na problémy e, Baltského moře a proto považuji první fázi za velmi důležitou přijdou peníze, půjde to do hrnce, pak to bude rozloženo a všechno bude fungovat dál. Musíme skutečně dbát na to, aby celá věc fungovala, protože zkouška Eh, ohněm bude tady to, jestliže práce, spolupráce v Balckém eh, moři skutečně poveze k závazku společných investicí, jestli program eh, opravdu bude moci být realizován. A to se týká jiných rozpočtových položek, protože jde o společné financování mluvíme o věcech, které mm, souvisejí s politikou regionální, s investicemi, které přicházejí z různých sektorů, jak říkal kolega Girek. Jsou tady peníze, peníze dost, otázka je pouze, kam poplynou. A proto eh, závazek v této souvislosti je velmi důležitý a bude lepší eh, si nejprve o tom popovídat eh, déle, než hned začneme peníze vydávat a pak půjde každý v jiném směru. Já jsem tedy pro obě fáze. A to bych chtěl ještě zdůraznit. Dopady této fáze jsou důležité pro fázi implementační. Tedy varuji eh, Předtím bychom ehm, dělali rychle velká usnesení, která pak nebudeme moci realizovat. Toto je důležitý bod a chtěl bych ho znovu zdůraznit. A na závěr, my máme tady různé detaily, ehm, úpravy, potřebných úprav, ehm, tomu se můžeme pak věnovat. Souhlasím s tím, že Baltské moře je příkladným regionem parlament eh, se eh, důrazně za toto zasadil a eh, je pro mě důležité podívat se na to, jak v různých částech Evropské unie v různých výzkumných projektech budeme moci eh, přispět k inovaci, stanovení pravidel a udělat všechno to, co je nezbytné eh, pro další vývoj, tedy ochrana životního prostředí, doprava a tak dále. Musíme se podívat na to, co bude možné udělat v tomto regionu a z dlouhodobého hlediska to může být příklad. Eh, může to být použito jako příkladem toho, že se hodně mluví, ale pak se nic neudělá. A dobrý příklad ten jistě bude mít své dlouhodobé dopady. A když se nám podaří pak navázat i Rusko do takového programu, proč ne? I Rusko má tento zájem. A to bychom mohli požadovat i v jiných eh, dohodách mezi EU a Ruskem. Pan Matisa, komisi, prosím. Merci, monsieur président. Euh, děkuji, děkuji pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za eh, tuto zprávu ohledně bonustu 169. Chtěl bych potrhnout, že Evropská komise podporuje velmi silně tento návrh. A byl předmětem velmi hluboké analýzy a zároveň tato práce pokračuje již dva roky. Tato práce je společná práce plus konsorcium Bonus, které má své sídlo v Helsinkách. Komise se zamýšlela nad tím, jak předložit a představit tento návrh. A chtěl bych také podtrhnout strategický význam této první fáze, což je strategická fáze. A ta nám umožní s jednotlivými účastníky učinit výzkumné práce za účelem podpory evropské politiky. Chtěl bych rovněž dodat, že program je důležitý nejen pro baltský region, ale zároveň také pro výzkumný prostor evropský, což znamená, že nám bude sloužit do budoucna, alespoň tak doufám. A co se týče eh, toho společného hrnce, tak víte, že ten vyplývá z analýzy, eh, která eh, byla učiněna na základě článku 169. Zpráva van Velsen byla zveřejněna mimo jiné v Evropském parlamentu a komise samozřejmě očekává závěry van Velsena. Z toho důvodu jsme tento program definovali na základě společného hrnce, protože tato metoda nám nejrychleji umožňuje jeho realizaci. Děkuji vám, pane předsedo. Danke sehr, Monsieur Audi. Eine Minute. Děkuji, pan Audi. Eh, jednu minutu musíme sledovat čas. Já budu velmi stručný, co se týče úlohy členských států, co se týče eh, politiky společenství, tak jsme dělali porovnání také se středozemím, protože to je také nejvíce znečištěné moře. A na začátku eh, jsme počítali s určitým počtem čla států, ale potom to byl víceméně veškerý počet členských států, který se zúčastnil Středomořské unie. Musíme si uvědomit, jaká role je mají člen, jakou roli mají členské státy a zda budou na tom participovat pouze určité státy nebo celek Evropské unie. Paní Ek, krátce. What? Will die Präsidentschaft auch noch was an der Rat? Předsednictví nebo rada? Prosím, máte slovo. Nobody wants. No, ok. <laughs> Thank you. Uh... Fajn, děkuji. Já děkuji uh, všem za tyto cené příspěvky k této diskusi. Uh, k otázce Ruska. Všichni jsme si vědomi vysokého významu úlohy tohoto státu. Ne pouze vzhledem k, ke geografické poloze, ale i vzhledem k tomu, že velká část znečištění pochází právě z Ruska. A je tady také další eh, důvod. Rusko bude využívat Balsko, Balské moře k exportu energie ne pouze v podobě plynu. Je tam také spousta ruských obchodních plavidel. Proto by Rusko mělo být zapojeno do toho programu a ten program také nabízí možnosti asociace Ruska, jak v oblasti výzkumu, tak participace finanční a strukturální. Je to na něco, na čem se shodneme a Další věc jsou tady e, další tři předchozí projekty, které vychází z článku 149. Je to projekt e, metrologického měření a ještě další dva. A komise tady e, nabízí novou strukturu v tomto čtvrtém projektu, který je rozsáhlejší, pokrývá více oblastí a je složitější a proto by možná nebylo od věci zamyslet se velice důkladně nad strategií, nad podobě spolupráce, eh, která by měla vést k dosažení cílů projektu Bonus 169. A o co mi jde? Pokud se podíváme na současnou situaci a na regionální vývoj v oblasti po Baltii, především s ohledem na nové členské státy, tak zde je evidentní potřeba ekonomického zlepšení a vyčištění oblasti. Morské dno e, e, je, respektive takto plocha mrtvého morského dna se rozšiřuje. E, pro rybolov je to akutní situace. Baltské moře je jedinečné v globálním pohledu. Nyní se nachází ve velice obtížné situaci. Obyvatelé přím těchto zemí potřebují regionální ekonomický rozvoj a potřebují také eh, zlepšení eh, životního prostředí a Spousta věcí závisí na tom, co se odehrává v ekosystémech Balckého moře. Dále je také důležité, abychom k tomu přistoupili um, správným způsobem, abychom prakticky dokázali nejlépe využít zdroje. Tento projekt totiž bude sloužit jako příklad pro budoucí projekty. Já jsem požádala o setkání s, nebo žádám o setkání se stínovým zpravodaji. Dala bych přednost Štrasburku. Zpráva bude zaslána k překladu příští pátek, takže máme velice eh, nabitý harmonogram. Já doufám, že budeme schopni hlasovat o tomto textu nejpozději v červenci, tak abychom Eh, navázali na předchozí práci a abychom eh, již začali řešit potřeby obyvatel po Baltí. Děkuji. Děkuji, vážená kolegyně. Řekla jste to nejdůležitější. Já k tomu doplním ještě jednu věc. Včera jsem hovořil se španělským předsednictvím a poprosilo mě, abychom pokud možno dokončili všechny dosie v prvním čtení. Musíme si ale podívat na to, jak postupovat. Musíme postupovat normálním, řádným způsobem. First reading, to znamená program postup tímto způsobem znamená, že můžeme postoupit rychleji. Vy jste správně řekli, že to uděláme rychle, ale potřebujeme nezbytný čas. Komise má taky dost času vždycky předložit zprávu a my musíme mít dost času je prodiskutovat. Z toho důvodu vám děkuji, co se týče času tak bych chtěl říci, že tento bod jsme teda již zvládli. Ale když budeme postupovat tímto tempem, jako dnes, tak potřebujeme dvojnásobek času což znamená, že některé zprávy bychom vůbec neprobrali. Z toho důvodu buďme tak laskaví a postupujme rychle. Další bod to je přeskum evropských družicových navigačních programů v polovině období. Spravodajem je pan Remek, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Máme mimořádnou příležitost eh, dostat se z mořské hladiny Baltského moře rovnou do kosmického prostoru a jak pevně doufám, také zpátky na moře a i na zem <laughs> s využitím eh, výhod družicových navigačních systémů a jiných systémů pro řízení všech možných našich a zprávu aktivit jak na moři, tak na zemi. To je možné jenom v pohádkách nebo v Evropském parlamentu. Takže vážení kolegové, Eh, ta moje zpráva eh, má samozřejmě několik aspektů, já se pokusím soustředit jenom na nejdůležitější. Především bych chtěl podtrhnout, že zapadá tato zpráva do celého systému dokumentů, s kterými se postupně jaksi setkáváme a na nichž pracujeme, zejména v poslední době zprávy pana Tošenovského a Glantého. Jejich eh, výsledky těch zpráv nebo přijaté závěry se určitě odrazí i v této naší zprávě této souvislosti jsem velmi rád a oceňuji systém spolupráce s e, oběma zpravodaji a e, předpokládám, že řada lidí z těchto dvou zpráv a z jiných se bude podílet i na tom dokumentu, který mám předložit já. Je to důležité a podstatné pro zachování určité kontinuity názorů a myslím si, že to je přínosem pro skutečnost. E, Osobně považuji za velice důležitou tuto zprávu pro práci nejen Evropského parlamentu, ale pro aktivity Evropské unie v celku. Družicové navigační eh, programy eh, patří mezi ambiciózní infrastrukturní projekty, zároveň, jak vidíme, pro mnohé členy Evropského parlamentu i kontroverzní a není to jen pro jejich značnou finanční nákladnost. Jde tu i z těchto důvodů o zkoušku, jestli se nám podaří občanům Evropské unie ukázat, že jsme schopni nejen podobné projekty vymýšlet, ale i prosadit a dotáhnout do konce, tedy do fáze, aby z nich jednotliví občané členských zemí měli konkrétní užitek. Význam družicových navigačních projektů je tak přeneseně velký pro celou Unii a my jako poslanci Evropského parlamentu tu máme značnou odpovědnost. Dalšími aspekty zprávy e, už jsou méně filozofické, a mezi jiné patří to, že e, e, otázky dosavadního vynakládání financí e, a pokus nastínit, jak to bude s prostředky pro projekty dále, protože současný rozběh aktivit nám nedává možnost připustit nějaké velké propady do budoucna v zájmu cílového fungování. Podle dosavadních informací jsou například na programy náklady pod kontrolou i když, eh, řekněme, eh, s určitým ale při vypouštění eh, satelitů. Jednou z otázek je například i další spolupráce veřejného a privátního sektoru při aplikacích systémů. Také je tu poprvé nový model vztahů, nákup a provozování zakázek. Výhled by měl ukázat i cesty a možnosti další mezinárodní spolupráce, včetně nečlenských států Evropské unie v Evropě a třetích zemí z jiných kontinentů. Možná, že bude užitečné odrazit i určitým způsobem stav eh, podobných programů v jiných zemích, například ve Spojených státech a eh, v Číně nebo v Rusku. Eh, měli bychom dospět k nasměrování strategie Evropské unie tak, aby došlo ke zlepšení konkurenčního postavení a schopnosti evropského průmyslu reagovat na výzvy, včetně nových trhů eh, souvisejících eh, s těmito programy. Nebude to jednoduchá cesta, víme, že oproti původním záměrům má například program Galileo Sklus a ve fázi, kdy jeho služby nabídneme, nebude dokončena celá síť, pravděpodobně celá síť satelitů, ale jejich neúplná sestava bude umožňovat funkčnost systému bez specializovaných služeb. E, víme také, že dochází k nárůstu cen služeb spojených s uváděním Galilea do provozu, včetně cen za e, satelity a hlavně jejich vynášení na oběžnou dráhu, což do určité míry souvisí i s tím, že jde o nedostatkové kapacity a i díky prodlevám mohou dodavatele ceny tlačit nahoru protože vidí zájem projekt dotahovat k úspěchu. I na to musíme reagovat. Myslím, že i z těchto jednotlivých vybraných poznámek je patrné, jak je důležité nejen střednědobé zhodnocení dosavadního postupu, ale jak nezbytné je eh, se věnovat i nástinu dalšího pokračování projektů eh, družicových po roce 2013, nejen v oblasti organizační, technické či technologické, provozní, ale i finanční. V sázce je nejen další osud a rozvoj evropských družicových systémů, ale i prestiž Evropské unie a také našeho parlamentu. Doufám tedy ve vaši podporu a spolupráci a za obojí předem děkuji. A teď eh, eh, očekávám vaše názory a podněty. Děkuji. Děkuji, teď slovo Děkuji, pane předsedo. Eh, jak už zdůraznil pan zpravodaj, eh, tento evropský projekt eh, má obrovský význam. Eh, bude přirozeně zdrojem inovací, zdrojem vědeckých poznatků, ale hlavně má poskytovat služby, které mají být výstupem takovéhoto komplikovaného projektu. Myslím si, že ta důležitost je natolik eh, je taková, aby Evropský parlament eh, pečlivě sledoval celý průběh satelitních eh, navigačních projektů a byl velmi dobře informován o jeho implementaci. Doufám, že je to nutné, je to velmi nutné z těch důvodů, aby už nedošlo k takovým komplikacím, jaké byly na začátku projektu Galileo, kdy vlastně kolapsem o něch firem Došlo k tomu, že je projekt eh, o dost spožděn a eh, jednotlivé kroky takto musí být velice pečlivě sledovány. Eh, a v případě, že to bude nutné, bude muset následovat zásah politických institucí i našeho parlamentu. Já se spoléhám na to, že tato zpráva je ve velmi dobrých rukou, protože pan zpravodaj jako asi jediný v této místnosti měl tu možnost pozorovat Zemi z oběžné dráhy a v organizaci a v kosmickém výzkumu se velmi dobře vyzná a orientuje. Já sám mu jako stínový zpravodaj EPP chci být v tomto nápomocen. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Frau Holl. Děkuji, paní Holl. Thank you. Um, um, Děkuji. Já si myslím, že všichni chápeme uh, význam projektu Galilea. Tento systém bude poskytovat služby pro všechny Evropany bez ohledu na další satelitní systémy. A tento systém vysoce hodnotíme. Myslím si, že bychom si však eh, měli udržet určitý odstup a ne, eh, jak si, neposkytovat pouze slepou podporu, ať už je tento eh, projekt jakkoliv evropský. Já jsem byla trošku překvapená tím, že kandidát na komisaře pan Tajány Eh, zmínil eh, to, jak se o Galileu eh, píše v tisku. A já bych chtěla vědět, zda zpravodaj k tomu může něco říct. Jedna otázka se týká Číny. Čína v současné době blokuje to spektrum, v rámci něhož budou satelity fungovat. A zatím nejsou známky ochoty řešit tento problém. Pan Tajány uvedl, že probíhá dialog. Pan předseda Baroso eh, s, již psal do Číny a jsou tady určité problémy s harmonizací. Eh, co si pan Remek myslí, že bychom měli udělat, pokud jde o tuto politickou eh, stránku věci? A za druhé je tady otázka nákladů. Komise uznala, že se počítá z, pěta, z 550 miliony euro ročně. A myslím, že jsme ve velice nepříjemné situaci, pokud jde o finance. Abychom takto peníze, které byly určeny k plnému provozu, již byly um, vyčerpány a dostáváme se nyní v té fázi validace do skluzu. To znamená, že nyní Eh, jak si platíme současnost na úkor budoucnosti. Co podniknout v tomto ohledu? Pokud zjistíme, že eh, náklady na projekt Galileo se nám vymykají z rukou. Já bych velice ráda věděla, co si k, eh, o tomto problému pan Remek myslí. Myslím si, že tady v těch financích musíme zasáhnout. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Hercog. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni az előttem szó. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit eh, k kolegům. Posledním vík legislativním období všechny skupiny a všechny výbory v Evropském parlamentu udělali vše proto, aby program eh, Galileo zůstal zachován a aby byl podporován z evropského rozpočtu. Je to důležitý projekt a my jsme přesvědčeni o tom, že má mnoho výhod pro evropské občany, ale zároveň jasné, aby ty náklady, byly pečlivě kontrolovány. Z toho důvodu ve zprávě musí být zcela jednoznačně řečeno, že tady nejsou žádná rizika, že nemáme velké spoždění a nesmíme zapomínat na to, že jsme přinesli velké oběti, protože jsme se zřekli určitých obsahových výzkumných bodů jen kvůli tomu, aby zůstal program Galileo zachován. ale je třeba, abychom neslibovali nic, co by nebylo realizovatelné. E, pomysleme na jiné projekty a na strategické investice v Evropské unie. Když chceme vyslat evropským občanům signál, že neplánujeme správně, tak nám nebudou mít žádnou důvěru. Nebudou mít důvěru pro výzkum a vývoj, i když právě to je nesmírně důležité. Evropská komise musí velmi pečlivě spolupracovat s Kokobu a s naším výborem, tak, abychom posílili důvěru evropských občanů. Lambert. Lambert. Thank you, chair. Uh, I'd... Děkuji, pane předsedo. ten projekt Galileo byl skvělou iniciativou, která směřovala k tomu, aby Evropa disponovala službou, kterou tehdy poskytovaly pouze Spojené státy. Nyní jsme však v obtížné situaci, poměrně obtížné situaci, alespoň podle mého názoru. Vzhledem eh, k rozpočtu došlo k, ke spožení. dneska, pokud usilujeme o to, abychom měli další navigační eh, systém, eh, možná eh, nepřináší přidanou hodnotu, pokud by ten americký systém neselhal. Takže my buď to musíme zajistit, aby Galileo poskytovalo služby a aplikace, které nejsou v současné době k dispozici, potom by tady ta přidaná hodnota byla. Ale to přes, eh, předpokládá plnou provozuschopnost. A jinak se objevíme na trhu opožděně, poté, co jsme utratili peníze za systém, který v podstatě nepřináší přenou hodnotu. To je situace jako v hlavě 22. Myslím si, že bychom tedy měli velice pečlivě zkoumat ty alternativy, Každé euro, které utratíme za tento projekt, samozřejmě můžeme utratit někde jinde. Podle mého názoru od, od nás občané očekávají, že budeme velice pečlivě uh, zkoumat, co udělat v oblasti systému Galileo. A že zajistíme, že zde bude opravdu předaná hodnota. Já neočekávám v tomto okamžiku odpovědi, ale uh, i když ty odpovědi na eh, obtížné otázky eh, nás postaví eh, zpětně do takového nepříznivého světla, tak budeme mít jistotu, že jsme se nerozhodli pro alternativy, které nevedly nikam a proto bych přivítal podrobnou diskusi i když budeme eh, muset eh, jaksi věc těch zavedených kolejí v tom našem myšlení. Děkuji. Bitte, ja. Guten Morgen, ladies and gentlemen. Eh, dobrý den, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve poděkovat panu Remkovi za jeho iniciativu, za jeho zprávu k tomuto pokud jde o komisi, tak eh, eh, další fáze rozvoje projektu Galileo je navíc důležitá. Z úst všech zde zaznělo, že to je složitý problém, že to je vlastně poprvé, kdy se te, takovýto projekt eh, řídí ze strany institucí přímo a je evidentní, že vyžaduje velice koordinovaný přístup. Dovolte, abych úvodem zmínil pár věcí, o kterých jsme uvažovali v komisi a možná také poskytnu několik odpovědí na vaše poznámky. Takže první věc. Dohoda mezi parlamentem a radou byla taková, že komise začne eh, zajišťovat nákup tohoto systému a že eh, systém Galileo bude uveden do provozu zároveň s eh, projektem Agnos a také, že komise bude zkoumat, jak bude vypadat situace po roce 2013. Jistě víte, že jsme byli požádáni, abychom letos předložili návrhy. My jsme téměř celý rok věnovali hloubkovým studiím, které se zaměřily na budoucí potřeby a v příštím měsíci předložíme návrhy. Ty návrhy již eh, musíme předložit. Už je tady eh, časový tlak. My totiž musíme dosáhnout politické zhody mezi parlamentem, radou a komisí ohledně budoucího postupu. Tato politická schoda eh, se pravděpodobně promítne v nařízení, které musí být formálně předloženo a musí projít tím um, procesem schvalování ve všech institucích to vše musíme zvládnout tak, aby eh, systém mohl být eh, v provozu v roce 2014, takže nám zbývá pouze několik let. Systémy jako tyto sebou nesou vysoké provozní náklady a proto eh, by tady nemělo být žádné vakuum, pokud je o finance nebo řízení projektu po roce 2014. Otázky, které si žádají odpověď, takže několik z nich, kdo bude systém provozovat, kdo bude financovat provoz, údržbu a aktualizaci, jak to bude vypadat eh, s veřejným a soukromým sektorem, jak bude Unie zajišťovat eh, infrastrukturu, jaké právní eh, podklady jsou zde potřeba, čili eh, na základě jakých zákonů ten systém bude fungovat. Jsou tady samozřejmě ekonomické zájmy a to je další věc, které si musíme věnovat. Já to mnohdy připodobňuji k tomu, že eh, můžeme uvést do provozu síť mobilních eh, vysílačů ale e, k tomu je potřeba mít také veškerá rozhraní, tak aby ten, ta, e, ten systém mohl sloužit uživatelům. Jak už jsem uvedl, v příštím měsíci předložíme naše návrhy, které budou zohledňovat vývoj posledních let. Také budou obsahovat popis současné situaci, situace a úkoly do budoucna. Na co se těšíme? v dlouhodobě chceme pohlížet eh, do budoucna. Eh, chceme, aby tyto projekty byly stabilní po dobu několika desetiletí. Zaměříme se na to, eh, co bude potřeba v, v oblasti financí v období 2014 až 2020 přibližně. Je vám jasné, že takovéto programy musí být dlouhodobě zajištěny uživatelé samozřejmě nebudou investovat do veškerého vybavení a zařízení, pokud by tady nebyla rozumná záruka toho, že ten takovýto systém může dlouhodobě fungovat. Takže se těšíme na spolupráci s panem Remkem a celým Evropským parlamentem a doufáme, že nalezneme společný přístup a naše diskuse budou plodně pokračovat. Jak vypadá současná situace? Eh, včera byla podepsána smlouva se zástupci průmyslu na 14 eh, eh, družic, na pět nosních raket a další další podpůrné služby. Hodnota kontraktu je na celá jedna miliardy dolarů. Pardon, euro. Omlouvám se, euro. V letošním roce se počítá eh, s dalšími eh, výdaji v, eh, v, v rádu jedné miliardy euro. Jak řekl pan Tajány, ty prostředky nepostačují na kompletace systému. Nicméně my jsme se smluvně zavázali k datum dodání a datum vynesení družic. My už jsme nyní eh, objednali 14 družic, celkem jich bude 18. Takže čtyři se ještě budou stavět. Ty družice budou vyneseny v roce 2014 a budou poskytovat tři služby. Jedna takzvaná open service, neboli otevřená služba. To je ekvivalent amerického systému GPS jak ji známe dneska, je důležité říct, že tato služba je kompatibilní s, se službou GPS poskytovanou Spojenými státy a budoucí koncová zařízení nebudou eh, rozlišovat mezi těmito dvěma systémy. To znamená, že systémy, budoucí uživatelské systémy budou moci využívat více než těchto 18, 18 družic. To znamená, že eh, kombinace GPS a Galileo eh, bude, bude nabízet mnohem víc než jenom těch 14, 18. Eh, Potom je tady další eh, služba, eh, kterou prozatím žádné systémy nenabízejí. Je to služba pro záchrané, záchrané práce a již dnes spolupracujeme s příslušnými institucemi. Potom je tady služba PRS, Eh, je to služba, eh, kterou budou zajišťovat jednotlivé členské státy. Další služba, eh, která bude komerčního charakteru. V roce 2014 bude tato služba demonstrována, ovšem bude požadovat, aby již fungovaly všechny družice, aby ten systém byl zkompletován. Pan Tajány uvedl, že současná finanční situace je poměrně složitá a jsou tady dva prvky, které musíme řešit. Jednak je to um, otázka nákladů té fáze IOV, kdy ty náklady uh, překročily původní rozpočet o 500 milionů. ESA eh, není schopná eh, to financovat a chce, abychom to financovali z rozpočtu FOS. Eh, bylo to nevyhnutelné rozhodnutí. Pokud bychom to neudělali, tak ta fáze IFV by byla dále zdržena. Další realitou, které musíme čelit, a Jde o to, že eh, ceny eh, nosných raket vzrostly za posledních několik let o 60 až 80 My vyjednáváme eh, tedy v kontextu těch cenových rozsahů, o které jsme odhadovali, ale víme, že vzhledem k řadě externích faktorů se situace změnila. Byly to faktory, které jsme neočekávali. Takže na závěr bych rád řekl, že se velice těším na následující Eh, debatu a doufám, že jako podobně, podobně jako v minulosti budeme schopni najít s parlamentem společnou řeč a dostaneme se ku předu. Děkuji pěkně. Pane, pane Remku, chcete zareagovat? Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pokusím se stručně, protože některé otázky byly zneseny přímo na mě. Řekl bych, že diskuze a reakce mých kolegů, nebo vás tedy kolegů poslanců, mě utvrdili v tom, že to opravdu bude eh, složitý, nehledě na to, že to je takzvaně pouze jenom a jenom iniciativní zpráva. Eh, speciálně bych chtěl poděkovat zástupci komise za obšírnou eh, informaci. Ale musím v tuto chvíli říct, že kdybych znal všechny odpovědi na dané otázky nebo na stolené otázky, tak bych jak si nepatřil do parlamentu, patřil bych někam úplně, úplně jinam. Je to velmi složitý. Eh, pokud se týče eh, otázky přímé paní eh, kolegyně Hol o problému s Čínou, já nevím v současné době zatím víc, nežli víte vy. <clears throat> Samozřejmě, že problémy na cestě Galilea byly a není to jediný problém. Eh, vzpomenu jenom, eh, jak bylo v počátku, z americké strany eh, bych řekl velmi silný tlak vyvíjen na to, abychom takovýto systém v Evropě vůbec jaksi nezaváděli a nepokoušeli se o něj. Přesto jsme dosáhli při jednání a při Eh, samozřejmě určité naší pozici. Dosáhli jsme toho, že nakonec eh, jsme to prosadili. Prosadili jsme i tu zmiňovanou kontinuitu obou systémů, respektive kompatibilitu, aby se koncový uživatel nemusel zabývat, eh, s kterým satelitem zrovna, s, s kterými satelity zrovna spolupracuje. Já si osobně myslím, že takováto šance je i při jednání s tou Čínou. Já mám tu informaci, že pan Barroso, jak bych řekl, se obrátil na čínské vedení, na, bych řekl, zatím dopisem, Možná, že mezi tím proběhly některé další kroky. Eh, to je možné řešit eh, samozřejmě eh, diplomaticky, ale v podstatě v projektu, jako je Galileo, nebo v podobných technických projektech, to hovořím ze své zkušenosti, skoro vždycky existují náhradní technická řešení. Ale já je teď ani neslibuju, ani je ne, prostě o detailních nehovořím a hovořit nemohu. Ale myslím si, že to je prostě zvládnutelné. A samozřejmě, že Eh, ale odpověď eh, se dovíme asi eh, až na základě výsledku těch jednání. Co se týče financí, Eh, to eh, odpověděl eh, zástupce komise a já si jenom tedy osobně za sebe mohu říct, že se těším na tu spolupráci, protože v takovéto situaci, kdy jsou určité pochybnosti a jsou, bych řekl, názory z více stran, tak má šanci, aby ta zpráva opravdu byla užitečná a její výsledky prostě posloužily dobré věci. Musím osobně říct, že moje přesvědčení pořád zůstává, že Evropa si takovýto projekt zaslouží a měla by ho mít nejen tedy Galileo, ale to všechno, co s tím souvisí. Proč? Protože Evropa zatím sloužila mimořádně dobrým příkladem, možná si to někteří ani neuvědomujete, kdy za relativně malé peníze nejenže udržela krok s, s, se světovými velmocemi v kosmickém prostoru nebo v e, osvojování kosmického prostoru, ale je v řadě aspektů prvních. A Galileo má tu obrovskou výhodu oproti všem ostatním zatím, eh, že to není vojenský systém. A to znamená, že to, jak jsme o tom eh, hovořili, a dneska jsme to nezdůraznili, že to je systém garantované eh, civilní služby, což má řadu aspektů a tím pádem je to prostě, bych řekl, unikátní. Já ne, Eh, nejsem si jist, jestli třeba ve Spojených státech dojdou do takové fáze, aby tento původní svůj vojenský systém dali v takové míře k dispozici. Zatím to neudělali a těch příležitostí eh, samozřejmě bylo víc. Obdobným způsobem usiluje o takovýto systém Čína, především tedy z eh, pozice prostě světové možná ne teď, ale budoucí supervelmoci. A já si myslím, že pokud chceme zůstat jaksi nezávislí a ne, prostě nebýt odkázáni na nákup těchto služeb za podmínek, které nebudeme eh, moci ovlivnit, anebo už vůbec ne, jak bych řekl, eh, diktovat, tak si myslím pořád, že to je velice důležitý projekt pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pane kolegu, pane kolegovi Remkovi. Eh, tím můžeme poradit k tomuto tématu ukončit a mohu teď otevřít další bod programu. Ještě jednou bych rád poukázal na to, abychom se skutečně pokusili dodržet 20 minut u každého bodu programu, jinak nebudeme schopni zvládnout všechny úkoly. Už, jsme, už máme téměř půlhodinové spoždění. Nemůžu to změnit, ale prosím vás, aby se mi všichni v tomto byli nápomocní. Další bod trval udržitelný a budoucnost pro eh, dopravu. Kolega Kančian má slovo, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Tedy trvale udržitelná budoucnost dopravy, to je téma, které je podle mého názoru velmi důležité a které nás bude provázet v příštím období. Mm, v roce 2001 Evropská komise eh, přijala Bílou knihu o budoucnosti eh, dopravy do roku 2010 a to bylo pak předmětem revize, eh, střednědobé revize v roce 2006 a teď nastal, ehm, nastal čas pro novou bílou knihu a všechno to, co se sebou to nese, musí být přeskoumáno. Myslím si, že tato komise se musí opravdu pokusit vše dobře zvážit, zapracovat tyto úvahy sem a myslím, že toto téma musíme brát jako výbor velmi vážně. Cílem Bílé knihy eh, roku 2010 je realizace trvale udržitelného dopravního systému Eh, který bude odpovídat ekonomickým potřebám, především však sociálním a ekologicko-technickým potřebám společnosti. Myslím si, že zásadním bodem je integrace dopravců, využívání informatiky, technologie IKT a také eh, trvalé udržitelnost eh, životního prostředí eh, a dostat prostě evropské technologie na světový trh. Programatické nástroje, které tady k tomu máme k dispozici, to jsou politické oblasti, v kterých mají být všechny tyto cíle dosaženy. Ale chtěl bych důrazně ještě poukázat na integraci infrastruktur. Mm, je důležité mít intermodální dopravní systém. Zelené technologie by měly být rozvinuty Eh, Veřejno soukromé financování by mělo být podpořeno, mm, tedy PPP, ve smyslu um, občanů. Výzvy do budoucna pro naši společnost jsou velké a neustále rostou a Například situace vypadá tak, mm, že cestující stále více stánou migrační eh, proudy, eh, sem přináší do Evropy více migrantů, více celkově pasažérů. Ehm, Evropa musí být účinná v vlasti životního prostředí, musíme brát eh, v úvahu to, že máme jenom málo pevných paliv, které jich budeme moci z trvalého hlediska využít. Tady potřebujeme příslušné plánování energií, demografický růst v městských centrech můžeme pozorovat a to jde ruku v ruce eh, s globalizací, protože mm, tady je vidět, že nejenom v Evropské unii se musíme podívat na to, jak se situace bude vyvíjet, ale musíme hledat propojení směrem navenek ke třetím státům. bod, který bych eh, chtěl zvláště předložit eh, vaší úvaze, se týká dvou aspektů v tomto výboru. Jednak je to průmysl, pak znečištění, eh, úspory energie. Přes snahy, které jsme v této oblasti už vyvinuli, víme, že musíme trvat na aplikaci technologií, které eh, skutečně přispějí k tomu, že budeme, muset, budeme moci snížit emise a škodlivé látky a že budeme moci ušetřit paliva. Především silniční doprava neustále roste, eh, jiní nositelé dopravy jsou tímto postiženi. Máme evropskou energetickou politiku, existují i mezinárodní eh, dohody a smlouvy. Ty eh, budeme moci dodržet, jestliže různé dopravní modality budeme schopni integrovat do systému, jestliže budeme mít internalizaci externích nákladů, která se zdaří a eh, přejdeme na nositele dopravy, které způsobují menší znečištění. Druhý bod se týká technologie, informační, komunikační technologie. To je téma, které se zrovna teď probírá. Použití těchto technologií v oblasti IKT Eh, tedy to, co se týká dopravních proudů, nám umožní celou situaci zvládnout lépe a mobilitu dostat lépe pod kontrolu. To přinese výhody pro dopravu eh, cestujících, ale také zboží bude docházet k menším zácpám na silnicích a budeme moci zlepšit i bezpečnost. A pak tady máme komunikační eh, programy, programy družicové, navigační. To už bylo také zmíněno, ještě než jsme se zabývali tímto tématem a tímto způsobem budeme moci si získat informace, které se týkají dopravních proudů. A k tomu máme konkrétní projekty inteligentních dopravních systémů, které musí být také podpořeny a financovány tak, aby byly umožněny další výzkumné činnosti eh, v této oblasti. Pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, pokusil jsem se eh, velmi krátce shrnout eh, celé téma z časových důvodů. Se mi nepodařilo v mém návrhu rozpracovat dále některé další úvahy, ale nejprve bych si chtěl vyslechnout názor kolegů a kolegyní a pak budu na svém návrhu pracovat dále a mm, přidám k tomu příslušné pozměňovací návrhy. Má zpráva je k dispozici a vytištěna ve všech zprávách. 2. února byla rozdána. Bude tedy do té doby vytištěna a 2. února by měly být předloženy všechny pozměňovací návrhy. Pokusím se eh, je pozorně sledovat a mm, také se pokusím eh, přesně porozumět dalším argumentům, kteří, které kolegové možná k mé zprávě budou chtít přidat. A jak jsem na začátku řekl, je důležité se pustit do tohoto tématu. Je to téma důležité a určitě se bude dále ještě rozpracovávat ve formě strategie 2020. Vielen danke, Herr Vorsitzender. Uh, I welcome the draft opinion of the rapporteur on this important upcoming pokud jde o tu následující bílou knihu, fakta řeší eh, politiku v oblasti dopravy během příštích deseti let. Snižování eh, emisí skleníkových plynů je důležité, stejně jako je důležité snižování znečištění vzduchu, především v městských aglomeracích. Existuje řada nových technologií, které se připravují, které nám budou nápomocny. Ovšem úkolem je urychlit eh, aplikaci těchto technologií v praxi. Někdo říká, že se s tím poradí trh. Já si myslím, že se musíme snažit co nejlépe, abychom určili, jaké jsou překážky pro aplikaci těchto technologií a pomohli jim na trh se dostat. To můžeme dokázat, aniž bychom jakoukoliv technologii vylučovali. Zavádění nových technologií je přirozeně finančně náročné a proto potřebujeme již na začátku pomoc. Já si myslím, že v tomto výboru je evidentní, že eh, musíme eh, nabídnout zajištění rámcových eh, podmínek pro vývoj elektrických vozidel, které napomůžou lepšímu využívání obnovitelných energií, jako například větrné energie, snižování hluku, znečištění ve městech nám Eh, s využíváním nových energií také zajistí eh, snížit naši závislost na ropě. Myslím si, že tato bílá kniha by měla být co možná nejkonkrétnější. Měla by obsahovat návrh revize stávajících právních předpisů a vést k tomu, aby eh, doprava byla v budoucnosti udržitelná a byla v souladu se směrnicí. Děkuji. Pan Lange? Ja, Pane předsedo, také děkuji panu zpravodaji za předložení zprávy. Po, doplnil bych to ještě o dva body. Milí kolegové, kolegyně, dopravní politika eh, je důležitá pro průmysl v Evropě. Jsou k tomu dva důvody. Prvním z nich je toto. Bez efektivní dopravy nemůže náš průmysl účinně fungovat. A druhým důvodem je to, že e, ekonomika založená na mobilitě je klíčovým sektorem pro výrobu v Evropě. Platí to pro automobilový průmysl, pro lodní průmysl a tak dále. A vedle ekologických otázek e, je tady další věc. Jde o to, abychom eh, tyto dva požadavky řešili co možná eh, optimálně. Aby byla eh, doprava optimálně řízena, o to usilujeme, a protože teprve potom bude moci dobře fungovat průmysl. Je tady potřeba integrovaného přístupu. Kolegyně, kolegové, přinese nám pouze málo to, pokud bychom ty nové technologie, včetně systému Galilea. Používali eh, pouze eh, k tomu, aby se eh, nákladní vozidla pohybovala efektivněji a zároveň zakázali, abychom, aby tato vozidla mohla vozit náklady pouze v jedné zemi. Je tady eh, spousta nevytížených jíst, proto je potřeba integrovaného přístupu. Potřebujeme jak Galileo a efektivní provoz tohoto systému, musíme však také zajistit eh, nebo zrušit omezení kabotáže. Eh, proto navrhuji, aby tady byla integrovanější politika v oblasti dopravy. Je totiž absurdní, eh, pokud eh, eh, v nákladní vlak jede přes několik států a jede pomaleji než ledoborec v Balském moři. A další doplnění, které bych navrhl, se týká průmyslové výroby i výkony v oblasti dopravy, Eh, musíme koncipovat eh, správným způsobem. Musíme se dívat do budoucnosti a sledovat, jak bude vypadat mobilita v budoucnosti, jak ji budeme organizovat. Myslím si, že zde musí průmysl uh, uh, uh, se rozvíjet na základě služeb, které jsou nabízeny. Je jedno, zda to bude na kole nebo autem, musí být zajištěna mobilita. A musíme podporovat jak obecný výzkum, tak konkrétní projekty a zrealizovat restrukturalizaci i v oblasti průmyslu, tak, aby ten vývoj byl nebo šel ruku v ruce s vývojem dopravy. hovořilo se tady o elektromobilech. A dneska trpíme nedostatkem standardizace při zavádění nových technologií. A tady je otázka, jakou infrastrukturu potřebujeme, jaké budeme používat zástečky pro dobíjení těch elektromobilů. Musíme zrychlit, abychom zajistili standardizaci pro tyto inovativní pro, eh, produkty. Děkuji. Äh, ještě se tady hlásí eh, šest řečníků slovo. Byl bych vám velice vděčen, kdybyste se pokusili dodržet čas a zkrátit to tak, abychom mohli probrat ještě další zprávy. Pan Balšitis je další. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, tikrai stengsiuosi jum padėti. Děkuji, pokusím se eh, říci krátce. Ve zprávě se e, mluví o řadě návrhu komise a e, já bych chtěl udělat jenom pár poznámek. Nejprve to, co se týká CO2, už toho bylo hodně řečeno, nechci to všechno opakovat, ale budoucí urbanizace měst je něco, co nám působí obavy. Lidé se budou koncentrovat ještě ve větších množstvích ve městech v budoucnu a Myslím si, že v této zprávě už bychom měli vyslat signály týkající se budoucí cenové politiky. Například poplatky za znečištění nebo obce a městské zprávy by už měly o těchto věcech přemýšlet a co se týče i jiných projektů, Tyto jsou také důležité pro konkurenceschopnost členských států. Mělo by to být prioritou do budoucna. A, a projekty TNT jsou taky velice důležité ve vztahu k bezpečnosti. Máme cíl, tedy cíl Bílé knihy 2010 nedosáhneme a myslím si, že nová strategie by měla vypadat tak, že členské státy na sebe vezmou více závazků, mm, aby e, cíle, které si předsevzali, dosáhly. Také e, čisté dopravní prostředky, to je cíl, který rovněž podporuji. A myslím si, že bychom měli sledovat i myšlenku Zapatery. E, cílem je dopravní systém systémy vytvořit takové, eh, aby byly ekologické, ekologicky čisté, aby bez emisí například elektrovozidla. A um, měli bychom pomýšlet na budoucnost, na lidi. A také eh, na to, jak by eh, lidé mohli nas, nahradit ekologické vozy ekologickými kolegama. Děkuji, pane předsedo. Nejprve Chci říci, že bylo řečeno mnoho pozitivního. Gratuluji kolegovi Kančianovi ke zprávě. Um, um, nemá, neměl moc prostoru, je tam, ale jsou tam zásadní věci. Kolegovi Langemu bych se chtěl připojit. Doprava Chcete-li, je na jedné straně eh, naší konkurenční výhodou po celém světě. Když eh, vyjdeme z našich schopností, a mm, kolega Kančeny právě říká, že téma informační a komunikační technologie musí být popředí. Tady jsme v celosvětovém měřítku vedoucí eh, silou, absolutně. Co se týče schopnosti propojovat sítěmi naše dopravy, to jsme vedoucí, ale na druhé straně je nás 27 členských států. A je to 27 eh, nejrůznějších ehm, železničních systémů a o to jde. Nám se to nepodaří. Tam ty, ty GPS eh, systémy, které máme v hlavě, dostat na silnice nebo na železnici. To se nám prostě nezdaří. A to má co dočinění s tím, že mm, eh, máme mnoho národních ehm, požadavku nároku a ty to musíme jasně překonat. To musí být naším cílem ehm, v Evropském parlamentu, že tady ještě více budeme požadovat evropaizaci Ehm, protože dobré výrobky, které máme, se jinak nedostanou na trh. Není možné, aby nákladní vůz, který jede z Kodaně do Madridu, i nadále jede jenom 17 km rychlostí za hodinu. To není možné, protože máme daleko lepší systémy. Zaspali jsme eh, v oblasti nákladní dopravy, tedy dostat ji na železnici, to ještě není tak rozpracováno, jak by to mělo být a toto nutně musíme překonat a teď se kolega eh, Gitiko bude, asi bude mít radost, Jestliže, se nám, jestliže máme v plánu se pustit do zelených koridorů, to jsou takové pokusné pilotní projekty, ale Jde o to, abychom na centrálních osách ty věci, které navrhl Zapatero a španělské předsednictví, tedy více sledovat elektrifikaci, mobility a brát v úvahu, ale eh, s mm, trvale udržitelnou elektřinou, ale jde o to, abychom tady eh, zelené nebo trvale udržitelné osy eh, plánovali a teď přijde to, o co mi jde, Toto musí jít z prostředků, které máme, eh, tedy regionální, eh, kohezní politika, politika zemědělství, venkovského prostoru. Toto všechno musíme tady na toto nasměrovat. A mm, eh, pak to není jenom snižování CO2, ale jde také o mobilitu. 17 kilometrová rychlost to je moc málo, musí to běžet rychleji. A mm, je to možné, jestliže tady využijeme našich možností, které máme v oblasti výzkumu. A kolega Lange zmínil zásadní věc. A tu mohu pouze podtrhnout a chci vyzvat komisi, aby stanovila standardy. Protože nebudeme mít nic elektroaut, které chce etablovat Zapatero v Madridu, když stejným autem nebudu schopen jezdit v Berlíně. Musí tady být jednotný eh, zástrčka nebo spínač, musí tady jednotný zápis ehm, a také forma energie musí být jednotná. Tyto standardy eh, komise musí a může stanovit už v této fázi a mnohdy čeká příliš dlouho na průmysl, protože průmysl už je hodně daleko, jak tady slyšíme. Energetické hospodářství je už ehm, eh, v případě evropských standardů ehm, se chystá některé nahlásit, zaregistrovat, ale tady musíme to sledovat dál, protože jinak ty velkolepé myšlenky, které máme, nám nepřinesou nic. Musíme z toho uh, využít konkurenční výhod. Ještě čtyři se hlásí o slovo a tři zprávy a v 11 hodin přijde pan ministr. Pan Březina. Pane já budu velice stručný. E, to tajemství racionalizace evropské dopravy tkví v logistických opatřeních. Není přece možné, aby třeba v nákladní dopravě, jak je tomu dneska, jezdila třetina nákladních automobilů v evropském prostoru prázdná. Jak je to možné? E, jednoduše protože existovaly zákazy kabotáže mezi jednotlivými členskými zeměmi a obvykle naše zprávy bývají velmi široké. A předtím, než budeme tlačit výrobce do snižování emisí, což je správné a v pořádku, využijme organizačních a politických možností, které máme a soustřeďme se na zrušení kabotáže, zákazu kabotáže v evropském prostoru. Děkuji za pozornost. Aufmerksamkeit. Děkuji. Pan Audi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát eh, panu zpravodajovi za provedenou práci. Evropská unie eh, nedostatečně investuje do evropské transportní sítě. To je eh, dramatické. My skutečně pod, investujeme pouze 3 až 4 miliardy eur a potřebovali bychom investovat 6 miliard. Podle mého názoru musíme si uvědomit, jakou cestou chceme jít. Jde o to, abychom poskytli služby všem občanům, tak aby byli eh, mobilní, ať už se jedná o eh, železniční dopravu či silniční dopravu. Je třeba se snažit o propojenost mezi městy a mezi eh, venkovem. Nelze zvyšovat znečišťování, protože to není vhodný prostředek. Je třeba docílit určité rovnováhy a to je skutečně nutné proto, aby Evropská unie investovala do zlepšení spojení mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji vám. Pan Kolos. Eh, my remarks... Děkuji pěkně. Já bych se ráda podívala na bod 6 tohoto návrhu. V tomto bodě je vlastně obsaženo všechno. Výzkum, bezpečnost, znečištění, logistika, dokončení projektu TNT a budoucí financování a také rozvoj budoucí dopravní sítě. Mám dva návrhy. Prvním z nich je toto, že bychom měli více usilovat o budoucí rozvoj dopravních sítí a souvisejících projektů. To by měl být totiž separátní bod. Na základě toho, co vedl eh, kolega, je tady totiž nedostatek investic a plánovacích aktivit. Proto bychom tady měl mít eh, separátní bod. A druhá poznámka. Uvádí se zde, implementace eh, Lisabonské agendy. Já bych, pokud by to bylo možné, dodala, aby tam byla jak Lisabonská agenda a politika sousedství, eh, jejímž smyslem je propojit eh, Evropskou unii se sousedními zeměmi. Čili, že bychom neměli podpořit pouze Lisabonskou agendu, ale dát prostor také soused, politice sousedství. tak abychom mohli eh, dobře vést politiku se svými sousedy. Děkuji. Děkuji pěkně, eh, kolega Hene. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Je zapotřebí se dívat také v souvislosti s touto zprávou na sdělení komise. Normálně říkáme, že otevření trhu, dopravního trhu, se musí soustředit také na náklady a na užitek musíme se dívat také na novou generaci eh, prostředků, ale musíme se dívat zároveň na to, že doopravdy eh, existuje tady generace, která má eh, velmi malé výhledy, protože máme velké operátory, kteří skutečně vystupují jako monopol. Když chceme zrevolucionovat zrevolucionovat dopravní prostředky, tak je zapotřebí eh, skutečně eh, postupovat jiným způsobem. Eh, nelze pořád jenom říci, že podněcujeme jednotlivé členské státy, aby udělali to či ono. Musíme se snažit, aby doopravdy jsme obsluhovali jednotlivé dopravní cesty co možno nejlepším způsobem za co nejnižších nákladů. A tento dopravní transport je vždycky zanedbáván. Je e, e, třeba se zabývat e, také ostatními prvky, protože jednotliví členové dopravního řetězce se musí také zabývat jednotlivými náklady. A já si myslím, že většinou se soustředí pouze na vyplácení eh, dividend, což znamená, že trh eh, se nesmí pouze soustředit na vyplácení dividend. Je eh, třeba, aby Evropa se snažila rozvíjet skutečně užitečné dopravní struktury. Když se nám to nepodaří, tak to znamená, že nebudeme nikdy žít v dobrém životním prostředí. Co se týče železnice, tak musíme mít celou řadu evropských integrovaných eh, eh, struktur, které umožní jednotný postup a který které umožní eh, také skutečně doplnění jednotlivých přepravních možností jako propojení regionální dopravy, vysokorychlostních doprav a tak dále. Je zapotřebí abychom se snažili také se zaměřovat na nové eh, pohonné hmoty v oblasti letectví. Musíme si uvědomit, že eh, chceme mít určitý náskok před našimi eh, konkurenty protože eh, američané eh, žijí obvykle z těch úspěchů, které mají v současné eh, době v letectví, ale ty úspěchy některé jsou starší než 25 let. Děkuji. Děkuji za komisi, pan Santa Martl. Kurz? Yes. Bitte. Wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es kurz machen können. Budu vám děčen, když to zkrátíte. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji za jeho prezentaci, která je velice v souladu se strategií, která byla nastíněna komisí ve sdělení o trvalo udržitelném vývoji dopravy. A to je první důležitý krok k přípravě eh, další bílé knihy. Eh, další bílá kniha bude velice zaměřena na zlepšení ekologického výkonu dopravy a mm, jeho, jeho schopnosti um, výjít e, s nedostatečnými zdroji energie. To by mohlo být také problémem do budoucna. Víte, že předseda Barzo naznačil už cíle, dlouhodobé cíle ehm, snížení emisí CO2 v dopravě, takže budeme muset e, dosáhnout tohoto, zatímco si musíme uchovat ehm, konkurenceschopnost evropského průmyslu. Toto je velmi ctižádostivý cíl, který bude vyžadovat eh, mobilizaci nejrůznějších nástrojů a myslím si, že eh, řada věcí, které byly zmíněny v diskuzi, jsou vzaty už úvahu a jsou začleněny do další bílé knihy. Rád bych se zmínil o koncepci integrace různých modusů dopravy, pomoc e, nových technologií, jak technologie nových paliv, ale také znamená to začlenit informací o nových technologií v dopravní, zřízení dopravy. Cenová politika, o tom bylo také mluveno, další otevření se interních vnitřních trhů. A toto všechno, řekněme, musí být uděláno v rámci integrovaného přístupu, jak eh, to už bylo zmíněno. Takže si myslím, že všechny poznámky eh, velmi jsou v souladu s tím, co my už jsme eh, zvažovali, nebudu to tady dál protahovat a těšíme se na příspěvky parlamentu ehm, do další Bílé knihy. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji. Ještě někdo? Něco chce říct zpravodaj? No, děkuji, pane předsedo. Ano, byly to velice cenné příspěvky, které eh, vezmu v úvahu. Také budu očekávat písemné návrhy, písemné pozměňovací návrhy do 2. února. A mm, pak eh, přispěji i já pozměňovacími návrhy a pak předložíme eh, konečnou verzi zprávy k hlasování. Děkuji. A e, lhůta pro předkládání, tedy to byla pro pozměňovací návrhy. E, pan Glant má slovo, e, je to další zpráva, kterou máme na programu. Ano, v krátkosti, kterou mám k dispozici, bych se pokusím. Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, je tady řada pozměňovacích návrhů, které jsme přeskoumali. Verfassern dieser Änderungsanträge. Ich denke, Já eh, si myslím obecně, že to není žádné, nejsou tady žádné velké eh, strategické sporné body. Všechny frakce, které se toho zúčastnili, vlastně poznali eh, význam GMS a doufám, že se to bude dále budovat. Chtěl jsem jenom připomenout pár bodů z pozměňovacích návrzích. Jednak pozměňovací návrh v oblasti atmosféry. Já si myslím, že to je velice důležité a určitě pro zřízení katastrof a pro pozorovatelské služby na zemi. Je to důležité další věc a tady eh, se musím sám poopravit. Tedy žádný člověk Eh, není chráněn před neznalostí, takže to rád přiznávám. Eh, jde tady o úplný přístup k datům. Já si myslím, že bychom eh, tady neměli mluvit o bezplatném úplném přístupu k datům, ale k otevřeném transparentním přístupu. A to samozřejmě znamená, že pro evidenci dat a jejich zpracování určitě budeme moci platit poplatky a později v budoucnu to povede, budeme moci v určitých podmínkách mluvit o nějakých investicích a o tom, jestli bychom mohli ta data dávat k dispozici bezplatně. Já si myslím, že to bychom měli nechat otevřeno do budoucna. Dále, Máme pozměňovací návrhy, eh, k, pro, a tak abychom se vyhli duplikaci eh, eh, dat. Já si myslím, že to je to, co bylo už tady evidováno, pak to budeme moci prokombinovat. Myslím si, že to je taky v pořádku, ale tady máme nejrůznější stanoviska, na jakém místě nařízení to má být zapracováno. Byl bych vděčen, kdyby nám komise mohla předložit konstruktivní návrh, na kterém místě bychom měli o této duplikaci dat hovořit. A pak bychom tam do toho ten pozměňovací návrh zapracovali. Pak je tady ještě dodatečný pozměňovací návrh, um, eh, jde o tzv. partners board, který by měl být zaveden. A eh, to eh, také požadovali kolegové pozměňovací návrzích rozpočtového výboru. Není to špatné, ale měli bychom mluvit o tom, kdo se toho bude účastnit. A určitě to bude mít smysl, když bychom tady vybudovali úzké partnerství i s příštími výrobci těchto a poskytovateli služeb. Pak je tady jeden návrh, kde jsem trošku skeptický, upřímně řečeno a to je návrh k dodatečným, dodatečně těm třem komponentům, tedy eh, incito eh, s komponenty týkající se služeb, takzvané georeferenční komponenty by k tomu měly být přidány. Já jsem ho zaznamenal, tento návrh, ale myslím si, že jde trošku moc daleko kdybychom ho do toho začlenili. A konečně návrh ehm, certifikace dat. Tady bylo navrženo, aby to udělala komise. Mm, Mám k tomu určité ještě úvahy, ale komise musí sama říct, jestli by k tomu byla schopna, jestli to vůbec dokáže. Určitě to není špatně, ten přístup je v pořádku, data musí být věrohodná a otázka je pouze, jestli komise eh, to je schopna to udělat. Jinak bych navrhl, abychom relativně eh, rychle se setkali eh, na, a pozval bych vás a připravím tady určité kompromisní pozměňovací návrhy, které bychom pak mohli prodiskutovat na tomto setkání. Dále ale zůstává ještě jeden bod otevřen, stejně tak, jako bylo řečeno předtím v diskusi o Galileu, je to otázka financování. Včera v rozpočtovém výboru se mluvilo o financování a komise včera ujistila, že e, podá takový přehled toho, kde e, existují možnosti financování pro tento program GMES, z jakých rozpočtů to půjde, třeba rámcový výzkumný program a podobně, tak abychom si udělali jasnou představu o zdrojích financování a zároveň mm, dodá návrh a ujistí nás o tom, že prostředky, které budou dány k dispozici, budou dostačující. To bych byl velice spokojen, protože e, jinak e, bych musel mm, podat návrh mm, trošku navýšit prostředky, takže bych poprosil, abychom si udělali dost e, brzy jasno v situaci a abychom společně byli schopni celou tuto věc do léta ukončit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pěkně, pan kolega Dati. Paní kolegyně Daty. Děkuji, pane předsedo. A tyto pozměňovací návrhy, které byly předloženy eh, kolegy, znamená i určitý koncenzus, protože tyto návrhy eh, jsou, jak to znamená, vhodné. Já jsem nadšena tím, že někteří eh, poskytli takové pozměňovací návrhy, které jsem dala k dispozici já, například eh, ta partnerská rada. A pane předsedo, já se ptám, jak by měla tato rada fungovat, ale samozřejmě uznáváme, že je vhodné tuto radu ustanovit, anebo potom koordinace údajů GMES. Existují národní a potom mezinárodní údaje, to je dobré skoordinovat. A některé další návrhy padly, jako například schůze všech zpravodajů, včetně těch stínových. A co se týče toho bezplatného charakteru, o tom jsme hovořili dlouho eh, na poslední zasedání, zda má být bezplatný nebo ne. Myslím si, že musíme nalézt určitý začátek tohoto ujednání. S paní eh, Tykau jsme také hovořili, protože ona se zasadila o tu zásadu bezplatnosti ale musíme si uvědomit, eh, v čem je důležitý ten koncenzus toho bezplatného poskytování údajů. Dnes bychom nemuseli tuto otázku, o této otázce rozhodovat, ale v každém případě, co je důležité, je eh, svobodný a volný přístup k údajům GMES. Co se týče 37 a 38, znamená volný přístup, ale volný přístup neznamená zároveň eh, přístup bezplatný. Je eh, třeba, aby tento volný přístup k údajům existoval. A musíme jasně dělat eh, teda rozdíl mezi volným přístupem a mezi bezplatným přístupem. Myslím si, že musíme udělat vše, aby ten přístup byl volný, tak aby bylo možné, aby i ty následné, následná odvětví se dobře vyvíjela. Pan Glante hovořil o aspektu certifikace údajů. Dává tomu komise přednost nebo ne? Já si myslím, že je dobré si uvědomit, jak se pracuje na certifikaci údajů průmysl eh, nechce mít takovouto eh, certifikaci, protože tím pádem by přebíral na svá bedra také odpovědnost. Musíme být velmi obezřetní ohledně definice certifikace údajů. A potom můžeme hovořit o dalších aspektech, jako například georeference, což je také důležité. Uh, to další zasedání bude velmi zajímavé, protože se jedná o konkrétní údaje, které v sobě skrývají celou řadu dopadů na trh. V tomto stádiu nemám žádné další připomínky, ale je to práce jako taková velmi zajímavá a umožní nám také vylepšit text a otevřít nové perspektivy pro veřejný sektor. Děkuji. mich, Kollegin Hall. Děkuji, paní kolegyně Hall. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane uh, Glante, za tuto zprávu. Já si myslím, že nám velice pomohla, byla užitečná. Mám pár bodů, chtěla bych vědět uh, několik věcí. Pokud jde o to, zda ten přístup k datům by měl být omezen, přístup k údajům by měl být omezen, eh, mě trošku ruší tady ten pozměňovací eh, eh, návrh, který omezuje přístup evropských občanů a organizací. Já si myslím, že to je proti zásadě interoperability a právu na přístup, o kterých jsme hovořili v rámci projektu Galileo. Já si myslím, že by tady měla být omežněná výměna údajů a v, praktickým, v praktickém životě by eh, tady eh, mohla být bariéra při řešení eh, otázek, jako je klimatická změna a tak dále. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou v zájmu všech a proto si myslím, že bychom se měli podívat jak si více na to, aby se tady nevytvářela žádná evros, pevnost Evropa. Já si myslím, že by ten přístup k údajům měl být volný. Souhlasím s paní Daty, je to záludná otázka a nejrozumější by asi bylo, abychom se v, součas, abychom se v současné době k tomu stavili flexibilně. Já si myslím, že evropský průmysl by těchto údajů mohl uh, dobře využít. Myslím si, že bychom se omezovali, pokud bychom tady ten zákaz do eh, právního aktu zakomponovali, protože se mohou v budoucnosti objevit i další služby, kterým by to bylo na škodu. Děkuji. Děkuji, paní Cavalio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, queria agradecer ao relator. Uh, concordo em geral com os pontos incluídos no relatório, mas para mim o ponto mais preocupante refere-se exatamente ao financiamento. Já bych se ráda vyjádřila k tomu, co tady bylo řečeno. E, konkrétně mi jde o finanční udržitelnost tohoto projektu. Krátkodobě do roku 2011 až 2013, e, to, respektive pro to období 2011 až 2013, vypadá to, že prostředky máme, ovšem jde i o střednědobou a dlouhodobou udržitelnost, čili na období 2014 až 2020. To je potřeba také zajistit. Stejně jako kolegové se domnívám, že e, ty finanční nároky budou vyšší, než se teď domnívám je. A proto je nezbytné e, tyto potřeby zjistit a ty finanční prostředky e, dát k dispozici v rámci příštího programu. Musíme se vyhnout těm známým situacím, kdy řada významných projektů, projektů významných pro budoucnost Evropy, byly sice financovány v té úvodní fázi bez problémů, ovšem potom v těch dalších fázích se to stalo vysloveně problematické. Takže ty následující fáze už potom se potýkaly s nedostatkem financí. Je určitě nutné mít toto i na zřeteli tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu. Je to důležité také pro konkurenceschopnost a pro všechny Evropany. Děkuji. Teď bych rád dal slovo zástupkyni komisy, paní Mola. Oh, no, excuse me. Ne, omlouvám se. Je to, je to kolega. Děkuji, pane předsedo. Nevadí, e, že jste e, si e, splitli mé jméno. Jsem šéfem období v AMS Evropské komise. Budu velmi stručný a chtěl bych jenom zareagovat na několik bodů, o kterých hovořil pan zpravodaj a zároveň také poslanci. Děkuji vám za váš zájem a já se domnívám, že eh, příspěvky byly skutečně velmi eh, pozitivní a jde o to, aby GMS pokročil jako takový. Pan zpravodaj se ptal na e, kombinaci 30, 33 a 43 těchto pozměňovacích návrhů, tak aby došlo k lepšímu skloubení těchto návrhů. Myslím si, že bychom to mohli upravit e, v rámci působnosti e, této směrnice, v rámci ustanovení, které upřesňují činnosti týkající se přístupu k k údajům. Myslím si, že musíme zvážit některé varianty. Až jsem si jist, že existuje možnost, jak nalézt takovou legislativní formulaci, která by odpovídala těmto nárokům. Ohledně politiky údajů. Myslím si, že diskuse, která byla vedena, je velmi dobrá, protože jde o zaručení otevřeného přístupu. Jedná se o e, cíle, které jsou definovány v článku 8 odstavec 1 a e, ty vyžadují takovýto přístup. Teď máme přechodné období, což znamená, že pro určité body můžeme počítat například e, s bezplatným přístupem, jako například e, pro ty body Sentinelu. Tady e, počítáme s takzvanými bezplatnými licencemi, ale co se týče celku GMES, tak tady zatím ještě není zcela jasno. Uh, to bude záviset na čase a na prohlubování jednotlivých témat. Zda to bude otevřený přístup nebo zda to bude bezplatný přístup. Co se týče certifikace údajů, to je nesmírně důležitý bod který je spojen s věrohodností našeho systému, protože informace z GMS musí být kvalitními informacemi. A inspirujeme se meteorologickým modelem. Je zapotřebí mít k dispozici prostředky, tak, abychom měli kvalitní, integrovaná a také dosledovatelná data. A operátoři služeb GMS by měli skutečně zajistit takovéto standardy. A právě na tom bychom měli společně pracovat a řídit se modelem operační meteorologie. Zatím redakce tohoto textu byla eh, vypracována, byla svěřena komisi. Je nutné, abychom poskytovali takové informace, které by umožnily také transparenci jednotlivých eh, příspěvků a já si myslím, že takovouto informaci dostanete v co nejkratší době, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Eh, mám radost z příspěvku a eh, podívám se na ně a pak se dostaneme dál. Děkuji také Situace s termínem je jasná, jak to celé bude fungovat, o tom jsme mluvili. Chtěl bych poukázat na dohoda, eh, pohoda při prvním čtení. Ano nebo ne, už jsem říkal, jestli se španělské předsednictví zajímá o dohodu na prv, o první, při prvním čtení. Já myslím, že nemusíme do toho jít za každou cenu. Pokud nastane nějaká nozová situace, tak uvidíme. Další bod, jestli dovolíte, Ehm, jsme velice spožděni, ale paní Grosset řekla, že na její podprogramu nebudeme potřebovat tolik času. Anglika Niebler, otázka jednacího řádu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme tady změnu eh, programu, kterou jste nám zaslali a eh, tady po zprávě pana Klanteho jako další je zpráva pana Tošenovského, eh, která může být probrána taky rychle. Já jsem na to čekala celou dobu, mění se program zase, nebo jak to vypadá? protože my všichni máme jiné závazky. Já jsem měla i dopoledne také do právního výboru a proto bych poprosila, abychom se drželi eh, programu. Pan Tošenovský měl nějaké potíže s letem, jak by bylo sděleno, a protože tady není, tak je tady. Dneska jsme o tom tak mluvili, ale on už mezi tím dorazil. Aha, tak takhle mi to bylo řečeno, že není přítomen. A proto jsme právě pozměnili dnes ráno ten program 9 hodin. Nemohu měnit co pět minut nebo co deset minut program, bude to, je to stále obtížnější, protože není běžné. Eh, pane předsedo, tak pan Vitikofe, tak buďme spontánní a dejme příležitost eh, k řečníkovi, protože je přítomen. Grostet pak bude mít problémy, protože řekla, že jsme se dohodli na něčem jiném. Když budeme ale teď dlouho o tomhle diskutovat, tak nebudeme moci probrat žádné z obou témat. Takže se musíme dohodnout na tom, co probereme. Jedno z těchto témat můžeme probrat. Paní Grostet, eh, toto je bylo první bod dnešní. Kdybyste se pokusila Pane předsedo, já jsem měla také hovořit před 11. hodinou. Já jsem také opustila výbor pro životní prostředí, abych byla tady. A já tady čekám již delší dobu, takže já bych chtěla také hovořit, protože já musím odejít dnes odpoledne v 15 hodin 30. Dobře, když se budete eh, snažit oba dva, tak možná, že to zvládneme. Každý bude mít sedm minut na zprávu dohromady teda. Takže prosím, buďte oba dva struční. A jenom tak to zvládneme. Paní Kroset eh, dostane slovo, dvě minuty přednášku, potom se vyjádří kolegové a budeme pokračovat s další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Jedná se o Evropské partnerství pro boj proti rakovině. Bohužel zatím existují určité nesrovnalosti a rozdíly a vidíme, že e, alespoň jedna třetina rakovinového onemocnění je onemocnění, ke kterému bychom eh, nemuseli vůbec docházet, jako například rakovina dělohy, rakovina děložního čípku. Já si myslím, že kdybychom měli dobré partnerství, tak bychom mohli lépe eh, bojovat proti eh, této nemoci. Bohužel nedošlo k žádnému dodatečnému financování tohoto partnerství nad rámec sedmého rámcového programu. Šestým programem a s dvěma prvními e, e, výstupy e, máme asi 650 milionů k dispozici pro všechny typy rakoviny a pro všechny partnery, ať už jsou to nemocnice, ať už jsou to průmysloví partneři a tak dále. Musíme lépe využít jednotlivé zdroje. Takže připomínám, že jsme se skutečně e, e, snažili e, provádět screening, ale bohužel jsme ho nezrealizovali v takovém počtu, v jakém to bylo nutné. V rámci partenariátu partnerství byla eh, předložena určitá struktura, která se mně zdá být příliš těžká, protože eh, měli bychom vytvořit určité fórum, potom takový pilotní výbor, ale já si myslím, že to není to nejlepší. A co se týče výzkumu, musíme povzbudit eh, partnerství typu PPP, tak abychom dali skutečně hodně prostředků do eh, prevence, do screeningu. Je eh, třeba se skutečně propojit s Mezinárodním střediskem pro výzkum rakoviny. A nesmíme zapomínat také na primární a sekundární prevenci a kontrolu nemocí, které eh, mohou mít rakoviny průběh. Zdá se mi, že je dobré, abychom skutečně dali k dispozici takzvaný evropský patent v tomto směru. Děkuji. Äh, Rychle chtěl bych podpořit kolegyni Grostet. Už zmínila e, ústřední body ve svém stanovisku. Potřebujeme lepší koordinaci e, výzkumu. Rakovina je veliký problém v Evropské unii na světě. A Výzkumné prostředky musíme opravdu lépe skoordinovat. Existuje tady hodně paralelního výzkumu, ale to v Evropě není nutné, ale patří se mi více peněz. Nástroj, který tady navrhuje paní Gross, TED Public Private Partnership je velice vhodným nástrojem, známe to i z ostatních iniciativ, kde veřejné prostředky mm, eh, mohou stimulovat dodatečně v soukromé prostředky. A poslední bod, patent evropský, to by byl dodatečný podnět, kterým by byly členské státy vyzvány k tomu, aby toto eh, konečně eh, udělali. Mr. Correa de Campos. Pan Correa de Campos. Eh, sim, senhor presidente, muito obrigado. Nosso, nós... Děkuji, pane předsedo. My se stavíme za tento dokument. Již jsme přispěli svými poznámkami a komentáři a ty tady byly citovány paní Grosetet. Obecně bych eh, se rád vyjádřil takto. Myslím si, že je nutné v tomto dokumentu zdůraznit, jak je důležité brát v úvahu komparativní výhody v Evropské unii. Jde to tady nahoru a dolů, pokud jde o výsledky v boji s rakovinou. A podle mého názoru se nyní e, nacházíme v tom propadu této sinusoidy. Já, já bych eh, rád, aby si všichni politici uvědomili, eh, jak je tato otázka pro budoucnost důležitá. Takže tímto máme vyřešen eh, tento bod jednání a teď bych se rád omluvil za tuto úspěchanost a předávám slovo panu Tošenovskému, který bude hovořit o programech satelitní navigace. Dobrý den, pane předsedo. Velmi omlouvám za Eh, ty trochu zmatky, které i s, eh, s mým spoždějším příchodem způsobily, ale letadla nějak nezvládají, když je to nad minus, nebo pod minus 20, takže jsem zamrzl v Praze. Eh, Družicové, ten program družicových navigačních systémů jsme projednávali na mnoha sezeních s kolegy ze stínovými reportéry. Dost, obdržel jsem 15 pozměňovacích návrhů, kdy se snažíme najít eh, řešení těchto, těchto návrhů, protože mnohé se překrývají. Týká se to zhruba tří oblastí. Jedná se o e, účast parlamentu v, v pracích agentury, jaké by měli mít tito zástupci postavení, zda pozorovatelský statut či plně hlasovací. Druhý problém je eh, hledání vlastně síly ve správní radě pro eh, komisi, protože samozřejmě komise zastává velmi důležitou eh, roli, nese zodpovědnost za celý program a eh, pohybujeme se, hledáme řešení takové, které by znamenalo jednak možnost velmi silného zásahu, případně zablokování, pokud by návrhy delegátů z členských zemí překročily například finanční možnosti, na druhé straně, aby byly zachovány eh, aktivní účast eh, členských států, aby nedocházelo k eh, jejich nezájmu, protože by nemohli prosazovat i své určité návrhy. Pohybujeme se v zhruba mezi 30-40 hlasovací síly zástupců komise. Není to matematika, je to spíš hledání psychologického efektu, tak aby všichni měli zájem na řešení daných problémů. E, třetím bodem je pozice e, bezpečnostní, bez, při bezpečnostní akreditaci. E, tento problém já vnímám, i když je zásadní jako záležitost fungování bezpečnostní akreditace. Na druhé straně tady si myslím, že ten kompromis bude nalezen velmi, velmi jednoduše. Eh, očekávám ještě mm, eh, několik schůzek se, se stínovými eh, reportéry. Myslím si, že se blížíme k, skutečně k, k řešení. Já bych chtěl velmi poděkovat za spolupráci právě kolegů, protože toto velmi zjednodušuje. Stejně tak komise hledá i mnohá řešení, která nám umožní, aby celý ten průběh projednávání materiálu byl co nejjednodušší. Pane předsedo, děkuji, doufám, že jsem dohnal čas. Bedanke mich, Frau Děkuji, paní Niple. Děkuji pěkně, pane předsedo. Velice eh, krátce bych ráda eh, vyjádřila pochvalu panu Tošanovskému, eh, který se vždycky se stínovými zpravodaji snažil najíst, kom, najít kompromis. Zmínil tady ty otevřené body, týká se to agentury, potom je tady také otázka zastoupení parlamentu v správní radě. My pracujeme na kompromisních řešeních a i naše politická eh, skupina eh, se toho účastní. Eh, bez dalších detailů bych ráda řekla, že jsme na dobré cestě a myslím si, že jsme i dnes našli dobré kompromisy. Děkuji. Já také děkuji, pan Blante. Já mohu pouze potrhnout to, co řekla kolegyně. I má politická skupina se účastnila toho jednání o kompromisech pokud jde o hlasovací, eh, o váhu hlasů eh, komise, tak eh, to je taky věc, která si ještě vyjádři, vyžaduje určitou spolupráci. Takže děkuji, pane, pane Tošnovský, pane kolegyně Ek. Já bych také ráda vyjádřila dobrý pocit ohledně této zprávy, je kvalitní a zpravodaj odvedl dobrou práci a my se těšíme na text, který bude obsahovat kompromis. Já také děkuji, bylo to krátké, ale byla to pouze slova, eh, slova chvály. Takže 17. budeme hlasovat. Já si myslím, že se nemusíme omezovat na to, aby, aby to bylo v tom prvním čtení. To totiž není zásada. Eh, jde o to, abychom tady postupovali eh, podle řádu, to znamená, že 17. Eh, budeme hlasovat a uvidíme, jak to půjde dál. Takže dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste mi eh, pomohli dohnat ten čas tady v té závěrečné fázi. A teď tady ještě chybí ministr, anebo už dorazil? Ist der Minister Již dorazil pan ministr, nebo ne? Prosím, pojďte dál. Stop. Yeah? Uh, we no, no, no. Time, we're fine. We're on time and then we can start. <laughs> Herzlich willkommen. Vítejte, pane ministře. Vítejte zde v našem výboru. Rád bych nyní předal slovo panu španělskému ministru průmyslu, cestovního ruchu a obchodu. Vítejte. Jsem velice rád, že vás zde můžeme přivítat. Jste prvním španělským ministrem, eh, který se účastní našeho zasedání. Eh, budou následovat i další diskuse a teď mám radost z toho, že se s vámi můžeme dnes eh, během přibližně hodiny a půl bavit o různých věcech. Nejprve bych vás požádal, abyste nám představil záležitosti týkající se vašeho předsednictví a potom eh, bude diskuse, takže bez dalšího otálení bych vám předal slovo. Pane předsedo, členové výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí představit vám priority španělského předsednictví v oblasti konkurenceschopnosti. Během tohoto rotujícího předsednictví, během příštích šesti měsíců, dovolte, abych ocenil práci, kterou odvedlo předcházející, čili švédské předsednictví. Myslím, že odvedli skvělou práci při úzké spolupráci s vámi, Eh, v oblasti, eh, která spadá do vaší kompetence. Naším záměrem je eh, jít stejnou cestou i nadále. A ještě něco více. Vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, zvýšily se pravomoci Evropského parlamentu. A Španělsko je první předsednickou zemí, která bude pracovat v tomto novém kontextu, čili v období platnosti Lisabonské smlouvy. My jsme přesvědčeni o tom, že posílení pravomocí institucí a uvedení Lisabonské smlouvy eh, v platnost je navýsost důležité a stejně tak důležité je také sledovat politiku, o kterou stojí naši občané. A právě proto díky spolupráci s Belgií a Maďarskem jsme připravili program, který eh, se věnuje příštím 18 měsícům. V krátkodobém horizontu vytvoří nezbytné podmínky k zajištění toho, aby evropské ekonomiky přestály současnou ekonomickou stagnaci a krizi a aby byla urychlena obnova aby se zajistilo oživení. A také to bude znamenat eh, určitý základ pro vytvoření udržitelného a konkurenceschopného ekonomického modelu. Program španělského předsednictví se pokusí těmto, těchto dvou úkolů zhostit. Pokud jde o energetiku, tak naším prvním cílem je aby eh, příští eh, Evropská rada přijala akční plán. Jedním z klíčových prvků bude integrace trhu s energetikou, energetického trhu. Pardon. Chceme se také zaměřit na eh, vyšší propojenost a další harmonizaci. Pokud je ten první aspekt, tak rád bych uvedl, že budeme usilovat o to, aby to propojení eh, dosáhlo svého desetiprocentního potenciálu. Uděláme to tak, že eh, dokončíme práci eh, na dalších dohodách tak, aby se ta situace v této oblasti propojenosti zlepšila a budeme pracovat na transevropské energetické sítě. Pokud jde o vnitřní energetický trh, tak je důležitá harmonizace eh, regulačních předpisů. Jde o spolupráci mezi regulátory a právě proto těchto šest eh, měsíců eh, bude naplněno prací v této oblasti. Pokud jde o zajištění dodávek, budeme, spolu, budeme pracovat na nařízení upravujícím zajištění dodávek eh, plynů. A pokud je o vnější vztahy, tak budeme eh, pokračovat v dialogu eh, se, s, s producentskými a transitními zeměmi. Toto bylo tedy pozadí naší činnosti. Budeme pracovat také na řešení Eh, krizí, to znamená, že budeme eh, jednat eh, s dodavateli energií i s transitními zeměmi. Jde o zvýšení energetické účinnosti a o vyšší procento obnovitelných zdrojů. V rámci akčního plánu pro energetiku pro leta 2010 až 2014 a především s ohledem na přeskoumání plánu eh, efektivní energetiky. Jsme přesvědčeni o tom, že ehm, adek- přijetí příslušných předpisů na úrovni společenství má prioritu a právě proto eh, chceme podpořit eh, předkládání národních akčních plánů, které bude eh, zkoumat komise v tomto roku. Také se chceme soustředit na nízkou hlíkaté eh, technologie. Zde bych rád zmínil plán SET. Eh, doufám, že březnová Evropská rada dosáhne závěrů i v této oblasti. Dámy a pánové, vážení přátelé, V současné době jsme svědky toho, kdy vzhledem k snižujícím se zásobám fosilních paliv dochází i k politickému napětí a přišel čas tento trend zvrátit. Musíme nalézat nové příležitosti pro zajištění udržitelnosti a mírové spolupráce. A je to také jedna z priorit eh, našich, eh, našeho předsednictví. Eh, chceme podporovat středomorský plán pro využí, využívání solární energie. 11. a 12. května 2010 se ve Valenci uskuteční konference, která bude právě probír, která se bude věnovat plánu využívání solární energie energie ve Středomoří. Potom bude další konference v Barceloně. Energie eh, bude samozřejmě hrát velkou roli, pokud je o konkurenceschopnost Evropské unie. Eh, stejně eh, to tež platí pro informační a komunikační technologie. Informační společnost a informační technologie jdou ruku v ruce. E, tyto oblasti se překrývají a e, pokud chceme vybudovat e, pevnou strukturu v EU, musíme mít toto na zřeteli. Během příštího půl roku budeme pracovat na strategiích, nových strategiích pro období 2010 až 2015. Je to takzvaná strategie Granada, která podporuje využívání informačních a komunikačních technologií v reálném životě. Tato strategie, e, kterou potom e, nahradí strategie i 2010 se bude projednávat e, i v tomto roce a Rada také vezme v úvahu zprávu Vizby Eh, předloženou švédským předsednictvím. Chceme v rámci této strategie vybudovat jednotný digitální trh. Eh, tento digitální trh by se měl stát pátou svobodou Evropské unie. A pokud bychom, eh, pokud chceme tento trh vybudovat, musíme podporovat elektronický obchod a zajišťování digitálních služeb abychom využili potenciál tohoto eh, digitálního trhu, musíme odstranit všechny bariéry. Především pokud jde o přístup, eh, vývoj nových sítí a mm, úpravu práv uživatelů. Právě proto tato strategie Granada nám umožní stanovit si cíle a připravit opatření, jež nám umožní rozvoj tohoto trhu. Chceme také definovat eh, příznivý regulační rámec pro vytvoření tohoto digitálního trhu. Doufáme, že budeme mít nezbytné prostředky, abychom mohli tento trh budovat. Chceme také vypracovat chartu práv elektronických uživatelů. Je to podobná charta, podobná umlova, kterou jsme nedávno přijali ve Španělsku. V 21. století růst sám o sobě nepostačuje k dosažení udržitelnosti. Musíme brát v úvahu životní prostředí a právě proto informační a komunikační technologie jsou životně důležité v našem úsilí při dosahování eh, cílů v oblasti ochrany životního prostředí, které jsme se stanovili na období do roku 2020. Tyto technologie nám totiž eh, umožňují využívat eh, práci na dálku, zavádění tzv. chytrých sítí, elektrovozidel a používání i tzv. chytrých měřicích přístrojů a při vytváření tohoto digitálního trhu budou informační a komunikační technologie sehrávat životně důležitou úlohu. A pokud se díváme na tu technologii v tomto kontextu, je to pátým eh, pilířem strategie Granada. Chceme také eh, rozvíjet důvěru v naše, v naše sítě a chceme také eh, zajistit ochranu duševního vlastnictví na internetu. Doufáme, že se nám podaří vypracovat harmonizovaný rámec, eh, který eh, povede k dalšímu rozvoji informační společnosti. Dámy a pánové, nedávná krize měla velký dopad na všechny členské státy a právě proto ve všech státech eh, byla přijímána opatření k podpoře průmyslového odvětví. Otázka zda došlo ke skutečné změně průmyslové politiky. Zároveň zkoumáme efektivitu těchto opatření, která jdou ve svých důsledcích za rok 2020. Eh, chceme, aby během španělského předsednictví um, byla tato témata na pořadu jednání. Průmyslová eh, politika musí totiž eh, vést k tomu, aby se i v průmyslu díky eh, inovacím zvýšila konkurenceschopnost. K inovacím dochází samozřejmě i v, osob, v oblasti výroby automobilů a já si myslím, že právě z eh, rozvoj elektromobilů eh, je eh, skvělým příkladem těch inovací. Jde tady o mnohem víc, jde o technologický rozvoj. Pokud se budeme snažit v oblasti vývoje elektromobilů, tak tím zajistíme také snižování naší závislosti na ropě a dalších zdrojích. Sníží se naše závislost na ropě a zároveň se zvýší využívání obnovitelných zdrojů a to samozřejmě e, bude e, skok v oblasti kvality. V roce 2008 musela Evropská unie importovat více než 90 ropy, kterou spotřebovala. A bylo to 4,4 miliard barel ropy, pokud předpovědi Mezinárodní energetické agentury e, Eh, se naplní a cena barelu bude až 30 euro, tak to znamená, že budeme platit 132 milio, miliard euro, 132 miliard euro ročně navíc za ropu. To je ekvivalent eh, celého rozpočtu na rok 2010. Elektromobily nejsou pouze příležitostí pro průmysl, ale představují rovněž představují mnohem více, poněvadž elektromobily eh, sebou nesou eh, také nutnost vývoje nového softwaru a nových tzv. chytrých sítí. A právě proto podpora rozvoje elektromobilů eh, sebou nese hm, meziodvětvový dialog. Pane předsedo, dámy a pánové, jsme pevně přesvědčeni o tom, že podpora vývoje elektromobilů povede k, ke konsolidaci nového ekonomického modelu, kterou, který potřebujeme. Právě proto španělské předsednictví eh, bude iniciovat eh, evropskou debatu o opatřeních, eh, která povedou k podpoře využívání elektromobilů v rámci evropského průmyslového sektoru. Naším cílem je eh, rozvenout debatu eh, na toto téma a tuto debatu podpořit. Chceme pracovat na strategii rozvoje elektromobilů. Bude to jedním, jednou z hlavních priorit. V únoru v San Sebastianu eh, se sejde rada o konkurenceschopnosti a tam budou přijaty závazky, ke kterým se uh, hlásí členské státy, pokud jde o podporu elektromobilů. Pokud jde o průmyslovou politiku, tak se chceme soustředit na následující témata. Budeme rozvíjet eh, zákon o malých podnicích. Také zadáme studii Eh, pokud jde o vyhlídky evropské ochranné známky, obchodní, pardon, obchodní značky. A budeme také eh, pracovat eh, v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Dámy a pánové, pokud jde o konkurenceschopnost, tak se naše předsednictví bude snažit v mnoha oblastech, kde jsou problémy v roce 2010 těch oblastí bude celá řada. Navzdory těm chmurným vyhlídkám je zde naděje. Myslím si, že se můžeme dívat směle do budoucna, protože ve spolupráci s vámi eh, můžeme dosáhnout hodně, pokud jde o naše občany. Takže děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji vám, pane ministře. To byla celá paleta témat, která vedla k tomu, že již se přihlásila celá řada kolegů, konkrétně 15 do diskuze. Tam se má někdo ještě zájem přihlásit se do diskuze, jinak uzavřu seznam. Ještě Dva si přejí zasáhnout do diskuze a tím uzavírám seznam. Mám jednu prozbu. Spokojte se prosím se dvěma minutkami, když budete klást otázku tak, abyste mohli obdržet obšírnou odpověď. A hodiny začínají běžet, tak, aby jsme všichni přesně sledovali čas. Paní Del, paní Del Castillo. Sí, eh, eh Pane ministře, jménem eh, své skupiny bych vás chtěla srdečně přivítat zde v našem výboru. Vy jste hovořil o celé řadě oblastí. Vaše eh, ministerstvo pokrývá celou řadu činností a náš výbor také. Soustředím se na otázky energetiky. Víme, že Evropská unie se snaží o bezpečnost zásobování a také účinnost energetických zdrojů, což znamená, že bychom neměli být závislí na cizině v energetických otázkách. A navíc energie by měla být financovatelná a čistá, co možno nejnižší emisí CO2. E, víme, že Atomová energie je jediná, která splňuje tady tyto tři cíle. Je jasné, že energetický eh, mix eh, je něco, co je třeba zvážit v závislosti na příslušnosti a v závislosti na rozhodnutí členských států. Ale já se budu zabývat spíš tím, co patří do příslušnosti Evropské unie a to je atomová energie. Existoval barometr eh, vypracovaný v roce 2008, eh, kde celá řada občanů je proti atomové energii a dávají důraz na to, že je důležitá bezpečnost také při zpracování jaderného odpadu. A Ptám se, zda existuje eh, bezpečné ukládání jaderného odpadu a když ano, tak 70 evropského obyvatelstva by bylo pro jadernou energii. V této oblasti je málo informací. Teď máme dva nové členské státy, Bulharsko a Rumunsko, a dva staré členské státy, Španělsko a Rakousko. kde existuje málo informací k tomuto eh, tématu. A tato informace je skutečně rozhodující faktor pro rozhodnutí občana. A ptám se, co vy jako španělské předsednictví chcete učinit proto, aby informace v oblasti jaderné energie a e, konečného ukládání se zlepšily. Paní Maderala. Já, senor presidente. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Ráda bych vás mm, přivítala na tomto výboru jménem své politické skupiny. Chtěla bych vám poděkovat a pogratulovat vám za vaši jasnou prezentaci programu španělského předsednictví. Tady jde o otázky, za které je vaše ministerstvo zodpovědné. Jak řekl můj kolega, je tady celá široká paleta témat, náš, kterými se náš výbor zabývá. Je to eh, ctižádostivý, inteligentní program, který je v souladu s potřebami Evropské unie v současné době. Eh, víte, že je tady zvláštní kontext, který jste popsal. My eh, teď dostáváme z vážné ekonomické krize, znovu definujeme strategii EU a Teď implementujeme novou smlouvu, která mimo jiné nám dává Evropskému parlamentu větší kompetence a připravuje nám právní základnu pro spolurodovací postup v celé řadě oblastí, jako je třeba energie. K bezpečnosti energetických dodávek. Měla bych tady otázku, pane ministře. Z, za předpokladu současné krize mezi eh, Ruskem a Ukrajinou je jasné, že tady musíme eh, zvýšit diplomatické eh, úsilí. Eh, byly tady už krizové situace a tak si uvědomujeme, že jediný způsob, jak se s tím vyrovnat a jak zajistit solidaritu, pardon, bezpečnost dodávek, je mít hladký průběh energií v EU a proto musíme vyřešit tyto problémy, kterými se už zabýváme dlouhou dobu a to jsou vzájemná propojení. Mluvili jsme o větší propojitelnosti. To je něco, e, čím se náš výbor velice intenzivně zabývá. E, když se vrátím k tomu, co jste řekl, to bude jednou z priorit španělského předsednictví, takže prosím, mohl byste nám poskytnout trošku více informací k tomuto, protože to je něco, co už e, sebou táhneme, tak říkajíc, dlouhou dobu. Ještě stručně položím druhou otázku. Vy jste mluvil o jednotném eh, digitálním trhu. Kdykoliv jsme se pokoušeli udělat pokrok Eh, na této cestě, eh, tak eh, se objevila řada překážek v členských státech a to nám brání v skutečném jednotném přeshraničním trhu se službami a digitální výrobky. Vy jste mluvil o některých potížích, potíže o některých příčinách, ale co uděláte pro to, abyste přesvědčil radu, aby změnila názor? A jaká prioritní opatření budete schvalovat, abyste zajistil, že toto se stane realitou příštích letech? Děkuji. Děkuji. Paní Ek. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás také chtěla přivítat jménem Aliance liberálů a demokratů a děkuji vám za velmi dobrou diskusi, kterou jsme vedli v Madridu před pár měsíci. Ehm, také jsem chtěla se vrátit eh, k tématu energie, ehm, energetická účinnost. Hlavně všichni jsme si vědomi důležitosti tohoto tématu. Víme, že eh, musíme mít krátkodobý program, abychom zapustili do akce v této oblasti. A chtěla bych se vás eh, zeptat, první část otázky, co si myslíte o návrhu EU e 2020, ehm, že bychom to předložili na červnovém summitu, až se bude mluvit o energetické účinnosti. A po Kodani Eh, také musíme nalézt cestu vpřed pro Evropu. Myslíte si, tak jak o tom diskutujeme teď v parlamentu, eh, eh, tak myslíte si, že akční plán pro klimatické pracovní příležitosti by také mohl být součástí takovéhoto rozhodnutí 2020, tedy Climate Jobs Action Plan? Já myslím, že tady je celá řada řešení. A konečně trval udržitelný vývoj, tak jak o tom mluvil pan De Castillo udržitelnost. Já bych se vás ráda zeptala, jestli si myslíte, že je to, jestli součástí této udržitelnosti jsou i rozhodnutí, která byla navržena teď ve Španělsku. Možná to nejsou udržitelné návrhy, tak jak my se na to díváme. Kolegyně van Brandt. Kolegyně van Brandt. Dank u wel. Um, ja, heel erg welkom. Ik, uh, ik vind dat u een prachtige... Děkuji pěkně a vítejte, pane ministře. Děkuji za představení vašeho programu a mohu vás ujistit, že tento výbor vám poskytne podporu ve vašich ambicích. Já pocházím ze severu a tam se hodně rozvíjí v oblasti Severního moře využívání eh, větrné energie. Já bych ráda e, zmínila jednu aktuální otázku. Včera jsem byla nedaleko Antwerp a určitě víte, o čem chci hovořit. Jistě víte, že dochází k rozsáhlé restrukturalizaci a v Antwerpách eh, se bude zavírat elektrárna. Eh, určitě to eh, není kvůli její produktivitě a výkonu, ale jsou tady spíše politické důvody. Pardon, jedná se o, jedná se o továrnu Opel. Pracovníci Oplu vzlížejí k našim institucím Vždy, vždycky tady byly, eh, byla velice eh, ambiciozní opatření, pokud jde o vnitřní trh, ale eh, pokud jde o restrukturalizaci OPLu, tak tady je ta žádost o státní pomoc. A komise musí zajistit, aby e, všechna pravidla byla dodržena. Jakou úlohu bude sehrávat rada a inform, e, neformální rada v únoru konkrétně? E, co udělá tato rada proto, aby tady byla dodržována všechna pravidla? Pracovníci OPLu projevují solidaritu a e, jak podpoří rada tuto solidaritu, ten, tyto projevy solidarity. A poslední věc, všichni hovoří o dohodě o volném obchodu s Jižní e, Koreou. Také se zkoumají dopady e, na automobilový průmysl, včetně Oplu. Takže jakou pozici zaujme rada, pokud je o tuto dohodu o volném obchodu? Děkuji, paní Badia. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já bych chtěla poděkovat a blahopřát vám k vašemu obsáhlému programu jako předsednictví, čili v těch oblastech, které spadají do vaší příslušnosti. Jak to vypadá s IKT? V Sham el Sheikh v listopadu se konalo Internet Government Forum a u tohoto fóru eh, byla eh, důležitá kybernetická bezpečnost, cyber bezpečnost, což znamená přístup na internet dětem. My jsme hovořili s mnoha zástupci občanských společností, které vyjádřily určité obavy. A já jsem viděla z jednom z návrhů předsednictví, že by mělo dojít k ke schválení charty IKT, která by měla za následek větší bezpečnost uživatelů. Chce španělské předsednictví učinit konkrétní opatření, tak abychom se vyvarovali rizik pro děti? protože víme, že uživatelé internetu jsou čím dál mladší, což znamená, že děti eh, musí být eh, správně poučeni. Ptám se, zda máte nějaké předlohy. Děkuji. Girek? <clears throat> Děkuji pane předsedající. Pane ministře. pane předsedo, pane ministře. Už léta máme co činit v Evropě s transferem e, výrobních možností. Teď e, řada výrobků už nebude zůstávat v Evropě, ale Někde na východě Asie se bude vyrábět a to se především týká eh, textilního průmyslu, ale rovněž jiných průmyslových odvětví. V nejbližší době nám tedy hrozí nové přenášení, nová vlna přenášení výroby v souvislosti se stále vyššími cenami za energii. A to je spojeno s problémem takzvaného ehm, ehm, uhlíku, carbon leakage, ehm. Příkladu, tu už koležánka mluvila. Ale také máme na paměti politické přenášení, politickým přenosům. Tady kolegové zmínili o tom bavili průmysl, Fiat z Polska. Tady k tomu má dojít z politických a neekonomických důvodů části výroby se zase mají e, přenést do Itálie. Stejná způsob myšlení tady platí pro ocelářský průmysl v Evropě. Co plánuje španělské předsednictví? Jak eh, to chcete zvládnout? Jak byste chtěli mm, bojovat proti těmto problémům, které nemají co dočinění s mm, konkurenceschopností? Mm, eh, tak, teď přerušíme a pan ministr dostane příležitost odpovědět na celou řadu otázek. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za slova přivítání. Děkuji členům výboru a za vaš, i vám za vaše přátelská slova a poznámky, pane předsedo. První otázky, to byly otázky paní Del Castillo. E, právem řekla, že energetická politika, tedy jaderná e, energie, v tomto případě e, to je v působnosti členských států, tedy ty mají možnost se o tom usnést a předsednictví tady bude neutrální, až půjde o to, že členské státy budou buď rozšiřovat jaderný sektor a nebo naopak. Pak, co se týče eh, bezpečnosti jaderné energie a odpadů z jaderných elektráren, tady jsme ve Španělsku už eh, na to mysleli, tedy realizace příslušných směrnic a eh, co se týče španělského předsednictví, tak mm, budeme chtít rozpracovat první text budoucí směrnice. Jde o mm, hospodařování nebo způsob nakládání s odpady jadernými. Toto chceme e, schválit. Budou tady mm, vytvořeny základny, tak, základy tak, aby členské státy disponovaly prostředky a aby znali všechny etapy e, způsobu zvládání těchto odpadů nakládání s odpady. Paní de Castillo, ne zcela sdílím to, co jste řekla, a sice to, že jaderná energie je jedinou eh, domácí čistým, čistým zdrojem energie v Evropě. Máme samozřejmě i jiné alternativní zdroje, jako například obnovitelné energie. A pak úspory a energetická účinnost, to platí například pro Španělsko. Příklad proto máme asi 20 elektřiny, která přichází z, vyráběna z jaderné energie. A jestliže 20 eh, eh, spotřeby elektřiny budeme moci snížit, a to se nám podaří díky úsporám eh, energetickým, tak budeme prakticky schopni ještě Eh, z toho získat dva, jednu nebo dvě dodatečné výhody eh, a nebude to eh, moc stát. Naopak tím ještě vyděláte dodatečné prostředky, protože místo dovozu energie budete moci vytvořit příjmy, místo toho, abyste peníze vydávali. A tím budete moci vytvořit pracovní příležitosti doma a kromě toho tady nebudou žádné problémy s odpady jadernými, tedy energetické úspory, energetická účinnost. To jsou podstatné no, zdroje v Evropě, kterých bychom měli využít. Pak mm, sítě, propojení, mm, infrastruktury. Chtěl bych reagovat na mm, otázku paní Riery sítě a propojení v Evropě, ale také transevropské sítě, přeshraniční transevropské sítě. To je prvek, který eh, nám zajistí bezpečnost ehm, z eh, dodávek, ale mm, posílí také naši konkurenceschopnost. Eh, Vzpomeňme si jenom na mm, Alžírsko, když ehm, přes Medgas do mm, do, špa- do Španělska eh, toto proudilo, ale můžeme se postarat o to, že přes sítě a propojení ehm, tohoto plynu můžeme dosáhnout centrum nebo sever Evropy. A tím se ehm, to stane levnější, to, co přichází z Ruska. Nebo opačně, když ruský plyn například ehm, bude moci do, přijít do zemí na jihu, tak eh, tím by se cena alžírského plynu mohla snížit. Tedy eh, není to eh, dobré jenom pro bezpečnost dodávek, ale také je to vhodné pro konkurenceschopnost a tím se ceny za energie sníží. A to je velmi důležité snížit cenu a tím eh, zlepšit konkurenceschopnost a eh, blaho našich občanů eh, v důsledku vzniku těchto sítí a díky těmto přeshraničním sítím. Paní Riera, naše priorita spočívá v tomto. Na jedné straně transevropské sítě pro mm, dopravu energií, toto má být posíleno, ale i sítě v rámci EU. Evropská unie má šest velkých projektů pro mm, interní a externí propojení, to bylo uzavřeno, toto je podstatné pro bezpečnost energetických dodávek a doufáme, že komise ještě v tomto roce učiní nezbytná opatření a navrhne nezbytná opatření, aby tyto projekty mohly být nastartovány a přitom španělské předsednictví eh, velmi rozhodně komisi podpoří. A pak ehm, rozvoj energetických infrastruktur, abychom ji mohli podpořit, tak předsednictví má v úmyslu eh, dosáhnout dohody o mm, pravě, pravidle, které investiční projekty eh, v energetických infrastrukturách mají být silovány radě a doufáme, že i parlament co nejdříve ehm, bude srozuměn se stanoviskem rady, aby rada mohla toto stanovisko vzít v úvahu a vyvodit z toho nezbytné legislativní předpisy a pak tady budou předloženy návrhy pro bezpečnost energetických dodávek nebo infrastrukturu. Přitom eh, si přejeme přepracování eh, ten, energie ten. De petróleo řízení ten. A to je, jde o, tady jde o bezpečnost. Um, v, tato směrnice v říjnu vstoupila v platnost um, a sice jde o minimální rezervy pro uh, uh, ropu. Grupo de coordinación para el petróleo Tady jde o správnou uh, koordinaci této skupiny ta skupina má být skoordinována a pak eh, ještě k energetickému sektoru a potom přejdu eh, k digitálním otázkám. Paní Ek mluvila o energetické účinnosti, eh, jak již bylo řečeno, je to rozhodující téma. Je to jedno z nejdůležitějších, nejdůležitějších nástrojů, nejdůležitějších energetických zdrojů, kterými v Evropě disponujeme. V programu předsednictví máme mm, jednak mm, akční plán energie 2010 až 2014 mm, jako celek, pak revize eh, plánu energetické účinnosti. Toto musí být součástí globálního energetického plánu. Ale akční plán energetický musí pochopitelně obsahovat eh, hlavní směry a zajistit účinnost a komise mm, tady má e, v plánu toto předložit a Španělsko pak může být jedním z partnerů trio. E, Maďarska se může pak zabývat těmito klíčovými otázkami. Jsou to otázky, které jsou rozhodující pro celý energetický sektor v Evropě. A dále e, agentura, agentura regulační úřady. Samozřejmě tuto agenturu podporujeme a chceme, aby pokračovala dál.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 nařízení o uhlí v Evropě. V roce 2010 toto doběhne a teď musíme rozpracovat nové nařízení. Myslíme si, že okolnosti, které jsou spojeny s schválením této nařízení a které vedly k jim schválení v roce 2002 i nadále existují, ale jsou tady určité niance, rozdíly a e, situace energetického sektoru v Evropě se od eh, schválení posledního nařízení v březnu 2002 eh, nezměnila tak podstatně. Měli bychom myslet na, na to, že eh, tuto současné nařízení prodloužíme, ale jsou tady niance spojené s tímto prodloužením a tyto detaily eh, by se mohly vysvětlit v jednotlivých členských státech. Evropa by však nech, neměla upustit od eh, určitých eh, rezerv uhelných a měla by se postarat o bezpečnost dodávek. Paní Ek tady nadnesla argument trvalo udržitelného vývoje. Je tady také argument bezpečnosti dodávek, to je důležité, jako taková rezervní mm, mm, podpora, podpora pro obnovitelné energie, protože zpráva obnovitelných zdrojů, pokud tady nejsou žádné, nebude dosaženo podstatného technologického pokroku, nebo pokud elektromobily nebudeme schopni eh, do té míry rozvinout, tak aby eh, mohl být tento systém rozpracován, tak budeme potřebovat zálohu nebo takovou podporu buď jadernou energii, to je to, co máme teď, ale to je trošku obtížnější eh, zvládat, anebo prostě uhlí jako podporu, jako rezervní možnost. Máme tady také argument udržitelnosti, i když to působí trošičku rozporuplně. Za předpokladu, že e, tady zároveň obnovitelné energie a jejich zdroje budou podpořeny a že uhlí bude jenom zálohou e, pro obnovitelné energetické zdroje. Ale proto si myslíme, že prodloužení nařízení o uhlí je nezbytné. Pan van Bren zmínil um, Antwerpy uh, a my, uh, tato kolegyně to zmínila a my jako předsednictví um, jsme řekli, že problém s Oplem to je problém uh, evropský a proto na to potřebujeme evropské řešení. A proto jsme vždycky eh, souhlasili s dialogem. Eh, I nadále to budeme, eh, v tom budeme pokračovat mezi, Evrops, mezi členskými státy a komisí, tak, abychom našli evropské řešení pro Opel. Opel může být rentabilní. Opel může být projektem, který bude nosný do budoucna, ale samozřejmě přitom musíme brát úvahu konkurenceschopnost a jeho kritéria, průmyslová kritéria Ehm, to musí být prioritou a ne ehm, národní kritéria nebo eh, kritéria, která se budou týkat pouze jediného státu. A proto španělské předsednictví vždycky bude sledovat evropskou dimenzi eh, problému ehm, firmy Opel, ale Opel musí být konkurenceschopným podnikem a eh, s usnesení spojená s restrukturací podniku proto musí odpovídat kritériím rentability a konkurenceschopnosti. Pak eh, k dohodě o volném obchodu eh, s Koreou. Španělské předsednictví um, um, předběžně mm, bude schvalovat tuto dohodu ve spolupráci s parlamentem, ale také s komisí. Bude s tímto souhlasit eh, a sice v rámci transparentnosti a mm, účasti mm, a to v souladu s smlouvami. Pak, co se týče dopadů na automobilový sektor. Tato dohoda se drží usnesení parlamentu z prosince 2007. A sice mm, se to týká sektorálních důsledků. Postupně mají být se odbourávána mezi tedy zhruba 3 až 5 let je to období podle velikosti vozů a Korea se zavázala k tomu, že odbourá bariéry, přičemž tady bezpečnostní normy musí být dodrženy. Korea bude mm, e, muset vyřešit problémy přístupu k trhu, k tomu se také zavázala. Potom otázka evropské průmyslové politiky. Pan Gierek o tom hovořil. A potom ještě řeknu něco o digitálních tématech, to, co říkala paní Riera a ostatní. K průmyslové politice. Jak již bylo řečeno, Španělsko se velmi zajímá o e, diskusi o tomto tématu. Jsou tady jde o cíle průmyslové politiky, ty by měly být analyzovány a realizovány v rámci EU nejlepší průmyslová politika mm, je ta, která neexistuje, se někdo říká, eh, ale tento názor nestílí. Musí existovat průmyslová politika. Průmyslová politika, která je založena na inovaci, konkurenceschopnosti, eh, na mm, stále globalizovanějším eh, řádu, který nese sebou stále více výzev. A Tyto diskuze musí být um, zahájeny, musí být rozpracován dokument um, uh, pro uh, um, Radu pro konkurenceschopnost a to v březnu a tento dokument ten bude rozpracován ve spolupráci s generálním ředitelství uh, komise. Ten pod podpora průmysl, evropského průmyslu musí vždycky být nahlížena, musíme se na ní dívat vždy z pohledu inovace, kvality, designu a to proto, abychom měli lepší výrobky a služby, tak, abychom byli konkurenceschopní a toto musí být hlavním pilířem strategie 2020. A samozřejmě také tady musí být zajištěno prodloužení strategie eh, Lisabon 2010, ale o tom musí pak eh, jednat eh, předsednictví a Evropské radě. Co se týče digitálního trhu, paní Rejera o tom mluvila. Myslíme si, že je tady ještě celá řada národních překážek, eh, které mm, znemožňují účinné působení eh, jednotného digitálního trhu, například eh, práva duševní vlastnictví nebo licence, mm, které především jsou národního rázu a bylo by dobré, kdybychom měli evropskou, nebo si se zacílil na evropskou harmonizaci tak, abychom mohli i multiteritoriální eh, licence, blanket licenses udělovat. A kromě toho interoperabilita mm, různých mm, systémů eh, číselných by měla být zajištěna eh, i bezpečnost finančních transakcí a ochrana dat spotřebitelů a podniků. Toto má být také zajištěno. Například bychom mohli konstatovat, že jenom 7 online transakcí eh, jsou přeshraniční transakce. A to zcela jistě souvisí i s problémy bezpečnostními, eh, které musíme řešit. Měli bychom se eh, vyhnout opatřením, která povedou k izolacím jednotlivých trhů a například, jestliže třeba Eh, online eh, nákupy, to se jedná audiovizuálních eh, přenosů, jestliže se tady kupují stupenky. Tak potom paní, potom paní Badžia. Přístup dětí k informační společnosti, to je něco, čím se velice zabýváme. Potřebujeme dohody, tak aby důvěra v bezpečnost internetu mohla být posílena. A co se týče dětí a mládeže, tak je pochopitelně důležité, abychom Přitom ty webové stránky, které eh, neodpovídají potřebám dětí, abychom je mohli identifikovat eh, a i na školách musíme ukazovat, jak je možné bezpečně surfovat. To platí jak pro rodiče, tak děti. A pak je to koordinace a boj proti nebezpečným eh, webovým stránkám pro děti na internetu. Děkuji pěkně. Ještě jedenáct žádostí o slovo. Můžeme se prosím pokusit eh, ty otázky ještě trochu zkrátit, tak, aby se eh, na všechny dostalo. Máme ještě půl hodiny k dispozici. Pane Bekofe, děkuji pěkně. Pane ministře, eh, rád bych vám poděkoval za vaše vyjádření k energetické politice v souvislosti s fosilními palivy. A zmínil jste tady potřebu eh, vytvoření udržitelného modelu. Praxe eh, španělské vlády s tím však neladí. Paní Fernández de la Vega eh, dnes oznámila ve španělském tisku, že jednou z priorit španělského předsednictví bude přidělení nových státních subvencí na, výrob, na těžbu Eh, uhlí. Španělská vláda již značně podporuje těžbu uhlí. Já si nejsem jist, zda eh, to eh, je v souladu s ochranou klimatu a s vytvářením udržitelných systémů. Myslím si, že to je forma protekcionismu. Španělské uhlí je mnohem horší kvality než například polské, které je navíc celevnější. A španělské uhlí je subvencováno tak, aby se polské uhlí na španělský trh nedostalo, jak to souvisí se solidaritou a s udržitelností. E, jste připraven, respektive vaše vláda, e, jednat v praxi v souladu se solidaritou a udržitelností? druhá věc. Vy jste se vyslovil pro elektronickou, elektrickou mobilitu. Jaký podíl uh, předpokládá španělská, španělské předsednictví uh, do roku 2020, pokud jde o Eh, elektromobily. A další věc, eh, zákon o malých podnicích. To jste pouze, pouze zmínil, ale neřekl jste nic konkrétní, nějaký konkrétní cíl, pokud jde o zákon o malých podnicích. Děkuji. Paní Koloska Bobinská. Pane ministře, já vám přeji, aby se vám skutečně podařilo uskutečnit váš velmi ambiciozní program. Vy jste hovořil o energetické bezpečnosti, hovořil jste o zabezpečení plynových dodávek. Projekt Nabuko je velmi důležitý pro eh, mnoha mnoho zemí. Ale tento projekt nepokročuje dál a to z toho důvodu, protože dodávky z Azerbajdžánu nejsou zajištěny. Rusko provádí nátlak na Azerbajdžán a chce kontrolovat plyn. Projekt Nabucco je evropským klíčovým projektem. Co si myslíte vy o tomto projektu? Co si myslí Španělsko o tomto projektu? A co hodláte jako předsednictví udělat proto, aby se tato situace změnila? Plánujete nějaká opatření, aby projekt Nabucco pokročil rychleji dopředu? Děkuji. Děkuji vám i za vaši stručnost, paní Cavalio. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Chtěl bych se zabývat energetickým trhem. Jak vy jste se o tom zmínil, je základní roli je základní úlohou vytvořit bezpečnostní evropskou energetickou síť. Co se týče iberijského poloostrova, tak existuje propojení mezi Španělskem, Portugalskem, Španělskem, Francií ohledně elektrické energie. Vy jste hovořil o elektrickém automobilu. To je jedno z řešení ale myslím si, že výhodou je se skutečně zabývat energetickým mixem a to s využitím nízkouhlíkové technologie. My využíváme elektřinu, která produkuje mnoho eh, CO2, ale máme, co se týče elektrických automobilů, velký problém s napájením, s bateriemi což znamená, že musíme eh, skutečně se zaměřit i na určité konkurenční výhody. Jsme ale konkurenceschopní vůči Číně a vůči eh, dalším zemím v oblasti elektrických automobilů. A nebo spočívá naše výhoda spíše v jiných technologiích. Nemůžeme počítat eh, s jinou alternativou jako například, abychom pokročili eh, v vodíkovém motoru. To by mohlo být součástí eh, také naší strategie. Děkuji. Herr Čimanský. Čimanský. Děkuji. Kilka zpráv. Děkuji. Já mám několik dotazů. Státní subvence španělského uhlí vedou k určitému rozptýlení konkurence na trhu. Co se týče dodávek uhlí, tak eh, tady si myslím, že existují zabezpečené dodávky. A nyní k elektronickému trhu. Od roku 2004 mnoho občanů z východní Evropy nemají možnost využívat elektronické služby poskytované elektronicky. Co je možno udělat, aby elektronický trh nabízel stejné výhody eh, jak východním, tak západním zemím? Pan Kovakol? Eh, eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji vám za váš ambiciozní program a přeji vám hodně úspěchů při jeho realizaci. Mě zajímá otázka, o které se hodně hovoří. Vy jste začal eh, tím, že jste poukázal na integraci elektrických sítí. Asi to není žádná náhoda a v této souvislosti mám jednu stručnou a konkrétní otázku. Například integrace energetických sítí, což znamená plyn a elektřina. My máme určité energetické soustavy v Evropě a velmi často se stává, že některé ty sítě nepracují rentabilně, ale určitě mají přidanou hodnotu, protože přispívají k solidaritě a strategickému významu. A e, jste jako předsednictví proto, aby tyto projekty byly podporovány na evropské úrovni. Děkuji, paní Ody. Pan Odi, děkuji. Děkuji a srdečně vás vítám, pane ministře. Dvě otázky. Jedna se týká institucionálního charakteru. Eh, vy jste řekl, že jste prvním předsednictvím, rotujícím předsednictvím v rámci nové Lisabonské smlouvy. Pan eh, předseda Barroso rozšířil jednotlivé okruhy, máme čtyři eh, komisaře, dva ministry a eh, předseda Evropské eh, komise se bude zabývat evropskou civilní ochranou máme evropské komisaře a máme evropské komise a výbory, které se zabývají také podobným tématem. Co se týče vývoje a vlivu předsednictví, tak já jsem uh, si vážil vašeho projektu, ale byl jsem zklamán trošičku tím, jaký vliv může mít Španělsko na eh, Jižní Ameriku a také na Severní Ameriku, protože vy jste předsedanickou zemí Evropské unie a myslíte si, že jsme o tom hovořili velmi málo ve vašem projevu, myslíte si, že vy byste mohli skutečně více ovlivnit eh, oblast turistického, čili cestovního ruchu v Evropské unii, paní kolegyně Tomsna. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, mluvit. Eh, Vážený pane předsedo, máme dosáhli jsme velikých cílů, co se týče trvalo udržitelných zdrojů a energetické účinnosti. A tady v EU e, jsme naše cíle e, na rok 2020 už odsouhlasili, a sice e, snížení emisí CO2, emise mm, mají být závazným způsobem sníženy. Ale co se týče energetické účinnosti, tady žádné e, závazné cíle nemáme. A e, co se týče vyjednávání, dánský parlament, e, ne vláda, ale dánský parlament, Barozovi poslal dopis a řekl, tal se, jestli bychom nemohli mít závazné cíle v případě energetické účinnosti, protože s tím máme tak dobré zkušenosti v Dánsku byli jsme schopni energii spotřeby, spotřeby energie skutečně za posledních 30 let značně snížit. Tedy nemohli bychom udělat něco pro to, abychom eh, nevyráběli pořád více energie, protože k tomu potřebujeme závazné cíle eh, pro zvýšení energetické účinnosti. A především eh, tváří v tvář současné situaci. Proto bych ráda věděla, jestli španělské předsednictví je ochotno si stanovit závazné cíle v oblasti energetické účinnosti. A pak bych ještě k IKT měla otázku. Samozřejmě chceme být inkluzivní, ale tak, jak vypadá situace v současné době, eh, tak internet přispívá k tomu, že spíše jsme vylučováni. Eh, mnozí totiž nemají přístup k internetu. V Rumunsku jenom 25 lidí má přístup k internetu. Jak je vůbec možné mít technologický vývoj, když lidé ani eh, nemají příslušné kvalifikace a schopnosti tomu, aby eh, mohli eh, držet krok, jde především o konkurenceschopnost, mít takovou kvalifikaci, eh, která je nezbytná. Jak můžeme přispět k tomu, aby všichni Evropané měli přístup k internetu třeba gratis? Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Před několika lety v Euro sportu, Eurosportu existovala reklama s everything is on the sun, to byl slogan, to bylo moto celé reklamy a e, tuto reklamu nebo tento slogan jsme mohli využít pro zavedení této reklamy, ale především musíme udělat vše proto, aby e, čisté uhlí bylo tak, e, co, nej, co nejlevnější. Vy jste řekl, že máme zapomenout na uhlí, že musíme propagovat pevná paliva, e, pardon, zapomínat na paliva ze střednědobého hlediska však na to zapomenout nemůžeme. Je v tom rozpor, co jste řekl. Mluvil jste o energetické účinnosti ve Španělsku a chcete zase využívat jaderné energie a zase a, ne, a vě, větrné energie, tedy, která je daleko čistší, ta větrná energie. E, co se týče e, jaderné energie, tady žádná neutralita neexistuje. Proto se vás ptám, jestli španělské předsednictví zvýší fondy, eh, pomocí kterých můžete zvýšit bezpečnost eh, jaderné energie a také eh, likvidace jaderného odpadu tím může být zajištěna. To je konkrétní otázka. Podpořte, prosím, podpoříte prosím tyto požadavky či ne? Kolega Kacimakakis. Pane předsedo, nejprve vám chci pogratulovat eh, k tomu, co jste říkal o elektromobilitě. Ehm, když vypukla automobilová krize, eh, tenkrát ve pracovní skupině jsem měl tu čest mluvit eh, na radě jako poslanec a zpravodaj. A ehm, vím, že vaši kolegové už tenkrát elektromobilitu velice intenzivně propagovali. Mám radost, že se to stalo i stěžením bodem. Ve vašem případě poprosil bych o toto. Dnes ráno jsme měli výměnu názoru s komisí. Ehm, předsednictví by mělo klást důraz na standardizaci, protože nepomůže jít do nějaké iniciativy, která bude fungovat pouze pro Madrid. Potřebujeme stejné zástrčky, stejné eh, protokoly nebo zápisy pro přenos a stejnou sílu ehm, elektřiny pro celou Evropu. V červené brožurce, kterou jste tady rozdali, jsem zaregistroval, že velký důraz kladete na komunikační sektor, informační, komunikační technologie. Považuji to za dobrou věc protože změnu paradigmat v energetické politice eh, zvládneme jenom tehdy, když energetickou účinnost a IKT budeme moci propojit, to je všecko v pořádku, ale eh, tady při vší euforii a při velké mm, mm, potřebě, kterou máme i vůči eh, Američanům, bych chtěl poukázat na to, že nesmíme jít slepě do eh, informační technologizace společnosti. Nesmíme do toho běhnout jen tak naslepo. To se ptám. Nemyslíte si, že finanční krize tím, že se ztratila možnost kontroly či IKT, nebo že se ztratila možnost kontroly. Každý se stahuje. Eh, všichni eh, tady hovoří jenom o Ehm, početních problémech. Nemyslíte si, že při veškeré euforii mm, eh, kontrola lidí nad IKT eh, by měla být i nadále udržena? Děkuji. Pan, Kore, Correa de Campos. E- Děkuji, pane předsedo. A vítejte, pane ministře. Děkujeme za vaši prezentaci a má otázka se také týká elektromobilů. Oceňuji, že jste to zmínil. Elektromobily. Ehm, mají spoždění a to se týká i uh, hybridních vozidel. Španělské předsednictví uh, si vytklo za cíl uh, přicházet s podněty pro evropské průmyslové podniky eh, z hlediska inovací při vývoji elektromobilů. Otázka zní, zda budete také e, nabízet podněty, pokud jde o know-how. Děkuji. Pan kolega Pažitis. Vážený pane předsedo, rád bych vám poblahopřál eh, k tomuto ambicioznímu programu a přeji vám hodně úspěchu při jeho realizaci. Také vám přeji, abyste přispěli k vyšší konkurenceschopnosti eh, v oblasti energetiky. A dovolte ještě další otázku. Domnívám se, že především to byly východoevropské státy, které byly postiženy finanční krizí. Došlo k uzavření řady malých podniků, klesly investice a to samozřejmě mělo za následek eh, nárůst nezaměstnanosti. Jaká opatření plánujete k tomu, abyste eh, se s touto situací vypořádali. Protože malé, malé podniky mají nejmenší eh, schopnost konkurenceschopnosti. Takže teď máte, pane ministře, 15 eh, minut zodpovědět tyto otázky, což jistě nebude snadné. Prosím. Já se pokusím eh, být velice efektivní. Samozřejmě nehovoříme tady pouze o energetické, ale i o časové Eh, účinnosti. Ještě jednou bych rád poděkoval eh, za to vřelé přijetí, jehož se mi zde dostalo. A jehož se dostalo také tomu projektu elektromobilů. Elektromobily e, nebudou úspěšné pouze proto, že oni usilují e, vlády, komise anebo parlament. Elektromobil neuspěje jenom z toho důvodu, že si to přeje automobilový a energetický sektor. O elektromobil usilují všechna odvětví, ale to není záruka úspěchu. Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, pokud si eh, ten elektromobil budou přát občané. Takže naším zastřešujícím cílem by mělo být, aby si to přáli občané, ale občané musí být informováni o výhodách. Musí vědět, co to přinese jim, co to přinese jejich zemím, co to přinese zaměstnancům. A i v neposlední řadě celé planetě. Eh, mě to připomíná pokr. Jistě není možné eh, vytáhnout hned všechny karty. Musíme postupovat velice opatrně. Pokud máme zajistit dostupnost eh, elektromobilů pro občany a zajistit eh, snadnou manipulaci a možnost snadného dobíjení, tak eh, to bude sebou nést eh, hodně práce. Pokud je o emise, tak eh, využívání elektromobilů um, představuje ve Španělsku představuje ekvivalent 4,5 miliard stromů které samozřejmě eh, není možné, možné eh, vysázet. Pokud eh, takto, pokud by elektromobily ve Španělsku jezdili 60 let, tak je to ekvivalent vysázení 4,5 miliard stromů. Veškerá naše snaha se bude ubírat tedy směrem k zavádění elektromobilů. Budou tady také výhody z hlediska energetických eh, energetického zásobování. Eh, v průmyslovém odvětví eh, právě toto se hrává roli, poněvadž pokud se nám to nepodaří, tak nás předeženou azijské země, které hojně investují. Pokud jde o politiku v oblasti průmyslu, tak musíme investovat do politiky zavádění nových informačních a komunikačních technologií, které nám zajistí konkurenceschopnost a konkurenční výhodu. Samozřejmě na té cestě směrem k elektromobilu je řada překážek. Eh, ve Španělsku jezdí více než 20 milionů vozidel a nyní můžeme zajistit možnost dobíjení elektromobilů, 7 eh, milionů elektromobilů, aniž bychom museli investovat do infrastruktury. Pokud by se elektromobily eh, dobíjely v noci, bude to ještě levnější zlevní se energie eh, všem ne pouze vlastníkům elektromobilů. Takže i ti, kteří se staví proti elektromobilům, eh, budou moci těžit z výhod, které sebou přinese eh, nižší cena za, za jednotku elektrické energie, protože sem patří výroba, distribuce, přenos. V Evropě je enormní potenciál. Nicméně musíme být obezřetní, protože eh, nové technologie, ty chytré sítě, ty chytré měřiče představují um, průkopnickou, průkopnický vývoj, ale nejedná se tady pouze o zajištění té eh, sítě, ale i o podporu eh, elektromobilu jako takového. Musíme zajistit, aby spolu jednali zástupci energetického průmyslu, zástupci um, průmyslu informačních a komunikačních technologií a automobilového průmyslu. Nesmíme zapomínat také na rizika spojená se zajištěním energie. Za současné situace nemůžeme eh, zajistit výrobu všech eh, elektrických, všech baterií do elektrických, eh, do elektrovozidel. V San Sebastianu se o všech těchto věcech bude již brzy hovořit. Chystáme se předložit úvodní, mm, úvodní dokument, kde nastíníme svoji pozici a doufáme, že za spolupráce se s komisí ehm, se z tohoto dokumentu stane sdělení pro Radu o konkurenceschopnosti. Pokud jde o tu otázku uhlí, myslím, že tady došlo k nedorozumění. Hovoříme-li o lokálním uhlí, o evropském uhlí, tak nevím, proč tady eh, uvádíte španělské, respektive polské uhlí. Když jsem hovořil o těch zdrojích eh, znečištění, tak jsem hovořil o evropských zdrojích, takže jsem nerozlišoval mezi různými regiony. Chci říci, že podporujeme těžbu uhlí a jeho využívání a domníváme se, že v té směrnici je správný závazek, takže pokud hovořím o lokálním uhlí, tak mám na mysli evropské uhlí. Očekáváme návrh komise. Je nám jasné, že v sázce je mnoho. Nicméně Španělsko spolu s dalšími státy eh, pracují na systému CC, CCS. V novém nařízení by se i toto mělo zohlednit. Jakmile budeme mít k dispozici návrh komise, začneme pracovat na vlastním návrhu. Pan Ory hovořil o, o možné nedůslednosti. My si nemyslíme, že tady je nedůslednost a nějaká diskrepance. Je tady pouze potřeba dialogu mezi lidmi, kteří mají na starosti různá portfolia a určitě e, určitá nekonzistence existuje. Je to těžké, jsou tady rozdíly a my jsme se toho vědomi a já sám Eh, mám před sebou různé protějšky v různých státech, protože portfolio průmyslu ve Španělsku obsahuje energetiku, telekomunikace, turist, eh, cestovní ruch a, a obchod. Eh, ideální harmonizace by přirozeně byla fantastickou věcí, ale teď asi nemůžeme dělat víc, než podporovat dialog. Nemůžeme se zavřít do vlastního mikrosvěta. Musíme být otevření plně s vámi souhlasím v tom ohledu, že zde eh, existují eh, obtíže v komunikaci a spolupráci. Kolik máme ještě času? Šest minut. Pokud jde o trh na Iberském polostrově, se situací na tomto trhu jsme eh, velice spokojeni. Hovoříme v podstatě o jednotném trhu. To byla otázka paní Carvelius. Pracujeme na regulaci, nicméně existují problémy s propojením eh, eh, mezi Pyrenejským polostrovem a zbytkem kontinentu přes Francii. Já děkuji všem, kteří se eh, podílejí na budování propojovací sítě. Je to vůbec poprvé od eh, v, doby Frankovy diktatury, kdy se něco takového děje. My jsme měli pouze 3% propojenost, nyní se to zvýšilo na 6%. Tím pádem má Portugalsko a Španělsko lepší výhledy, ale nesmíme se zastavit. Musíme dále zlepšovat propojenost sítí. To bude totiž nástroj, jež nám umožní dosáhnout eh, jednotného energetického trhu. Zároveň to srazí eh, ceny energie, zvýší konkurenceschopnost v energetickém odvětví a bude to eh, ve prospěch všech občanů. Pokud jde o propojení s Portugalskem, my nyní stavíme vedení, která jsme naplánovali a doufáme, že s tím skončíme v roce 2014, že s tím budeme hotovi v roce 2014. Pokud jde o dodávky plynu, tak doufáme, že na severu bude dokončena stavba plynovodu, jež byla již započata. Už nemá moc času, nicméně bych se ještě rád vrátil k otázce plynovodu Nabuko. Cílem tohoto plynovodu je rozmnožit počet těch současných eh, tras, eh, kudy se vede plyn. A cílem je zajistit dodávky plynu. Španělské eh, předsednictví plně podporuje stav, stavbu Nabuka. Pokud je o informační a komunikační technologie, tak eh, hovoříme tady o globálních strukturách. Pan Šemaňský uvedl, že některé východoevropské státy nemají přístup ke všem elektronickým službám. My jsme přesvědčeni, že net je globální sítí a je obtížné blokovat přístup k internetu. A paní Thompson hovořila o právech občanů a univerzální službě, a to sem také patří. My jsme samozřejmě pro rozšíření e, univerzálního využívání e, širokopásmového e, připojení. Od roku 2011 bude k dispozici připojení o rychlosti 1 mega, megabitu za sekundu. A to má velký význam. Je to nástroj, který chceme zakomponovat do té strategie Granada. Pokud o energetickou účinnost a kvantitativní cíle, tady je to obtížné, poněvadž východisko je v každé zemi jiné. My Eh, musíme eh, podporovat podniky, které nabízejí energetické služby a tyto podniky budou sehrávat významnou úlohu. Podpoří totiž rozvoj eh, stavebního průmyslu. A mnohdy je obtížné zajistit udržitelnost Rozvoj podniků poskytujících energetické služby ve Spojených státech byl poměrně úspěšný. A my se chceme angažovat i v této oblasti. Pokud jde o kvantitativní cíle, budeme je eh, zkoumat, eh, stejně jako veškeré návrhy, které nám předložíte. Ale jak už jsem řekl, eh, ta východiska se liší. Musíme zvýšit osvětu mezi obyvateli, mezi podniky, mezi spotřebiteli energie. Tam je právě ten potenciál. Potenciál totiž spočívá v úspoře energie a ten potenciál je ohromný. V rámci akčního plánu 2010 až 2014 eh, se budeme snažit o další rozvoj energetické účinnosti. Eh, děkuji vám za vaši laskavost, děkuji za vaše poznámky, komentáře a otázky. Já také děkuji velice srdečně. Děkuji také, že jste se eh, snažil dodržet časový rámec. Určitě se, pane ministře, uvidíme i eh, při dalších příležitostech a doufám, že veškeré projekty eh, budou úspěšné a přeji nám i vám dobrou spolupráci. Ještě jednou srdečný dík.